Vážení kolegové, dobrý den. Vítám vás na této schůzi. Jako obvykle máme velmi nabitý program. A proto tedy zahájíme hned přijetím pořadu jednání s jedním malým upřesněním. Toto upřesnění se týká bodu číslo 10. Dnes ráno došlo k diskuzi v podvýboru pro lidská práva a paní Autala, která je spravodajkou a je e, naší vedoucí představitelkou právě pro ochranu lidských práv, má v úmyslu navrhnout, aby se nediskutovalo dnes odpoledne o její zprávě, protože v podvýboru Eh, došlo k rozsáhlé a vyčerpávající debatě. Eh, všeobecný konsenzus o tomto textu, tedy o této zprávě, eh, byl dosažen na podvýboru i ohledně možných kompromisů, ohledně seznamu pozměvacích návrhů a hlasovacího seznamu. Eh, chci tedy eh, předeslat, eh, že to nebudeme probírat, ale předám vám slovo paní Hautala. In Deutsch. No translation. Není tlumočení do Němčiny. Prevedere. Bylo by prosím možné technicky zasáhnout, aby bylo tlumočení do Němčiny, vzhledem k tomu, že je to oficiální jazyk EU? Žádáme tedy, aby se toho zhostily patřičné kompetentní osoby. Prosím. Já eh, bych byla ráda, abyste mluvili blíže do mikrofonu, protože špatně slyším. Prosím, hovořte blíže do mikrofonu, opakuje pan předseda. Výborně. Eh, pane předsedo, chtěla jsem eh, poznamenat, jaké jsou tedy moje úmysly ohledně prodiskutování této zprávy. Vedli jsme dlouhou diskuzi v podvýboru o této zprávě. Dosáhli jsme tam plné jednohlasnosti a měli jsme ale 117 pozměňovacích návrhů, protože jsme se snažili tedy zdokonalit zprávu a náš tým na tom velice tvrdě pracoval, takže si myslím, že opravdu ta nejlepší věc, kterou můžeme vykonat, je rovnou hlasovat zde ve výboru už tedy zprávu neprobírat. Také bych ráda poznamenala, že komise prohlásila, že se velice zajímá, alespoň tedy o sedm z těchto pozměňovacích návrhů. Doufám tedy, že v červnu budeme schopni tuto zprávu e, přednést na plenárním zasedání. Bine, e... Eh, Dobrá, pokud tedy souhlasíte, kolegové, přijmeme tento návrh paní Ahutala a přeskočíme bod číslo 10 dnešního pořadu jednání a hlasovat se bude na další schůzi. Mám několik sdělení ohledně dalšího kalendáře harmonogramu našich prací. 14. ve středu v 18 hodin se odehraje výměna názorů s OSK Karem Frandezem Tarankem, generálním tajemníkem eh, OSN pro politické záležitosti. Bude se jednat o téma hm, prevenci konfliktů a mandát eh, Komise pro udržení míru. 14, ve čtvrtek 15. jak říká Stefano Sanino z generálního ředitelství Relex, který je též zodpovědný za oblast eh, Asie a Latinské Ameriky a eh, bude s námi hovořit o vyjednávání zaměřeném na dohodu o přidružení mezi EU a Latinskou Amerikou. Nyní můžeme přejít ke schválení zápisů ze schůzí z 23. února a 8. března. Přílohy, tedy tyto e, zápisy, máte ve svých materiálech, nemáte-li výhrady, můžeme považovat zápisy za schválené. A nyní přejdeme k následujícímu bodu. To je potřeba vypracovat strategii EU pro Jižní Kavkaz. Prosím, pane posolte. Intervenire. Promiňte, pane předsedo, ale já to tak rychle nemohu sledovat. Vy jste řekl, že schůze bude 14. byla 14. a 15. bude 14. a 15. dubna. Omlouvám se, nechci to nějak pochybňovat. Je to je jistě velice důležité setkání se zástupci OSN, ale obecně bych chtěl podotknout, že je tu tendence, abychom ve čtvrtek a ve středu kromě eh, schůzí frakcí měli ještě schůze výborů ještě před plenárním zasedáním, na které se musíme připravit a máme termíny ve volebním okrsku a celou řadu dalších věcí. Měli bychom diskutovat o této tendenci. Já konstatuji, že máme stále více schůzí, které se konají v těch frakčních týdnech ve čtvrtek odpoledne a tak to dříve nebývalo. Musíme dávat pozor, abychom jednoho neměli jenom samé schůze a naši voliči by nevěděli, jestli ještě vůbec existujeme. Děkujeme sì, ehm, prendiamo atto delle sue... Bereme na vědomí vaši poznámku. Samozřejmě budeme uvažovat, eh, co dál. Ta schůze, která se má konat, je ve středu večer, zatímco ve čtvrtek se jedná o čtvrteční dopoledne což by nemělo se křížit se schůzemi politických skupin. Ale vaše poznámka si zaslouží pozornosti. A ta jí tež bude dána. Ne, to je nedorozumění. To se nekryje se schůzí frakcí, ale kryje se to s eh, aktivitami, které máme doma i ve vztahu k našim voličům jednání frakce obvykle končíme ve středu v poledne a potom můžeme odjet domů do volebního okrsku. To je tak zvykem a teď máme stále ještě navíc schůze ve středu a ve čtvrtek, takže nám to zaplní celý týden a máme moc málo času na práci ve volebním okrsku. To jsem chtěl říci. Dunque, nel calendario... Eh, kalendáři, v oficiálním kalendáři, jak mě upozorňuje sekretariát, čtvrtek ráno je chápán jako oficiální čas pro uh, schůzi výborů podle potvrzené praxe. Eh, to je tedy, co se týče zvykového, zvyků, co tady plan, panují v Evropském parlamentu. Je pravda, že máme velice nabitý program ve výboru a Eh, budeme se snažit eh, v budoucnosti vyhovět vašim přáním. Takže k bodu pět. Jedná se o potřebu vypracovat strategii EU pro Jižní Kavkaz. Spravodajem je kolega Kirilov. Chci připomenout, že tento bod už byl prodiskutován 27. ledna u nás ve výboru, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velice delikátní téma, a protože byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů 295 celkem, bylo zapotřebí vést další velice intenzivní jednání mezi spravodajem a kolegy a také s výborem pro energetiku, který posel, zaslal dopis, v němž též se věnuje této tématice a chce, abychom se eh, podívali na jejich doporučení aby tato doporučení zpravodaj zapracoval do kompromisního návrhu. Takže bez dalšího zdržování předám slovo panu Kirilovovi, který nás bude informovat o tom, co předložili kolegové, jaké pozměňovací návrhy tedy obdržel a jaké kompromisní návrhy vypracoval. Prosím. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve znovu potrhnul tu hlavní myšlenku, e, to znamená e, ospravedlnit velkou strategickou roli Evropskou, Evropské unie v regionu a navrhnout další prvky této strategie. Já bych rád řekl, že máte úplně pravdu. E, zájem o tuto zprávu byl značný. Přišlo víc jak 300 pozměňovacích návrhů. Měli jsme s tím plné ruce práce a nejprve bych eh, asi měl vyjádřit eh, vděk kolegyním a kolegům, eh, kteří přispěli, kteří předložili pozměňovací návrhy a také děkuji za velmi konstruktivní spolupráci s kolegy stínovými zpravodaji. A tato spolupráce umožnila vlastně celou řadu pozměňovacích návrhů, Eh, přijmout formou kompromisních eh, návrhů, kterých je dohromady 34, což vlastně eh, opravdu hodně řeší ten obrovský objem pozměňovacích návrhů, který jsme museli zpracovat. Některé pozměňovací návrhy jdou cestou zachování neutrality a objektivity zprávy. Některé z nich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 by narušily e, určitou rovnováhu. Jak víte, je to v celé řadě e, případů e, velmi citlivá otázka, rusko-gruzínské vztahy a konflikty. Kromě těchto kompromisních návrhů bude také zapracováno do návrhu textu několik technických pozměňovacích návrhů. Máme stanovisko od INTE a dopis od ITRE k této zprávě. Dnes jsme e, to všechno projednali se stínovými e, zpravodaji a e, na základě těchto dvou stanovisek jsme navrhli ještě třetí pozměňovací návrh kompromisní, který by měl být zapracován do textu. Všichni si uvědomujeme, že všechny tři tyto státy mají ještě dlouhou cestu před sebou na té pouti eh, k demokracii, ale jde nám všechno o to, abychom i prostřednictvím nových strategických politik, jako je třeba východní partnerství, je eh, k Evropské unii více přiblížili. Zpráva také eh, hovoří o významných pokrocích ve strategických reformách ve všech třech zemích, nicméně musím říct ještě jednou, že je třeba více věnovat pozornost strategii strategii Evropské unie. A já bych skutečně nerad, aby tato zpráva vypadala jako zpráva o pokroku. Eh, chci říct, že eh, samozřejmě eh, ty konflikty představují hlavní překážku na vyřešení situace v regionu a proto ve zprávě jsem také zdůraznil ty dva nevyřešené konflikty v regionu a nutnost konstruktivnější a účinnější role Evropské unie při jejich řešení. Válka mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008 ukazuje, jak by ty za e, e, stavené konflikty, zmrazené konflikty mohly hrát negativní roli, jak by se znovu mohly objevit a zároveň také ukázala velkou zranitelnost všech e, projektů v regionu a mimo jiné i zranitelnost dodávek energetiky z těchto oblastí. Bohužel je to právě díky této, nebo bohužel je to právě vzhledem k tomu, že tam této válce došlo, k těmto konfliktům došlo, že si Evropská unie uvědomila, že musí hrát mnohem více e, úlohu v těch preventivních e, stádiích a v Národním Karabachu se to ukázalo velice ostře. Tam byla Evropská unie prakticky nepřítomna. E, musím říct, že to, co se zatím dělo, není postačující, pokud chce Evropská unie opravdu vážně brát své úkoly vyplývající z nové Lisabonské smlouvy. E, samozřejmě e, je to také otázka mezinárodního e, zprostředkovatele, který je přijatelný pro obě strany a tady jde o to přijmout strategii jdoucí tímto směrem a já doufám, že budu mít podporu našeho výboru tak, aby se dalo prosazovat aktivní a dobrá role Evropské unie v této oblasti i nadále. Děkuji. Děkujeme panu zpravodaji Kirilovovi a předám slovo paní Ibrisagič, stínové zpravodajce za EPP. Tak, urfarande. Eh, låt mig också börja med att eh, hålla med. Děkuji. Já bych také ráda řekla, že podporuji pana zpravodaje. Chtěla bych říci, že naše spolupráce byla velice dobrá a to nejenom se zpravodajem samotným, ale i se stínovými zpravodaji. Předložili jsme asi 30 kompromisních pozměňovacích návrhů a bylo to nutné, protože celkem bylo předloženo na 300 pozměňovacích návrhů a sekretariát také pracoval opravdu velice tvrdě a vždy reagoval rychle. Po těchto úvodních slovech bych chtěla říci, že ve zprávě definujeme strategii Evropské unie pro tento region. A proto jsme se snažili se vyvarovat extrémních postojů. Snažili jsme se hledat různé strategie a nevyzdvihovat jeden jednotlivý stát nebo jednotlivé regiony. Ve frakci EPP jsme se snažili lépe definovat roli Evropské unie, například v oblasti volného obchodu, která je pro nás velice důležitá. Má velký význam pro rozvoj ekonomiky tohoto regionu dále návrat uprchlíků. Tady e, není ještě e, dána bezpečnost, když se uprchlíci vracejí do tohoto regionu. Pozorovací mise e, při volbách organizování svobodných voleb, jejichž průběh má být transparentní. Jediný bod, kdy chceme kritizovat jednotlivé státy, a v tom jsme se shodli, je otázka svobody projevu. Domníváme se, že tento problém je v celém regionu tak přítomný, že musíme jasně vyjádřit svůj nesouhlas se situací. Předložím ještě celou řadu ústních pozměňovacích návrhů, protože EPP předložila pozměňovací návrh 24, který se týká organizace Euronest a jde vlastně o stanovení data. Uvažovali jsme o březnu, ale teď už je duben. A proto předložíme ústní pozměňovací návrh, abychom eh, vypustili toto datum, které již není aktuální. Doufám, že mohu počítat s vaší podporou. A potom další problém pro EPP, kompromisní návrh 30 bude zapotřebí oddělené hlasování. U druhé části jde o vytvoření Unie Černého moře. K této otázce bude zapotřebí oddělené hlasování. Je možné, že eh, jiné frakce budou hlasovat pro celý návrh nebo pro dvou, to, aby byla možnost tedy na to zareagovat. Děkuji vám. Slovo má paní kolegyně Luňaček, ta je stínová zpravodajka. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda nejdříve poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům a také sekretariátu za tvrdou práci kterou eh, vykonali a za ten výsledek, kterého dosáhli. A já i za naše politickou skupinu chci podpořit návrhy textu zpravodaje a také kompromisy, které byly dohodnuty. Souhlasím s tím, co bylo řečeno eh, kolegy ohledně toho, že chceme mít společnou strategii pro celý region a chceme se zaměřit na to, co jako EU můžeme vykonat proto, abychom v jednotlivých oblastech posílili naši úlohu eh, ve styku s těmito zeměmi. Víme, že tu jsou podobné problémy ve třech zemích. Jedná se o volná média, svobodná média, jsou tu problémy ve všech třech zemích na různých úrovních. Snažili jsme se zmínit několik témat, ale nešli jsme úplně do detailu ohledně porušování lidských práv a obhajců lidských práv, práv opozice uvnitř parlamentu i mimo parlament pak je tu úloha občanské společnosti, nevládních organizací, lidí, kteří hájí menšiny, ať jsou etnické či jiné. Všechny ty další věci se podobají v jednotlivých eh, zemích, eh, třeba že se vyskytují na eh, různé úrovni. Takže jde o to, co jako EU můžeme vykonat, abychom posílili demokracii a svobodu médií a svobodu projevu, ale také, abychom byli zprostředkovatelem Eh, který opravdu má cukr a byč a může eh, vést vládu i další aktéry v těchto společnostech, eh, aby se přibližovali evropským hodnotám a evropskému Eh, způsobu demokracie a také s tím, že jim budeme mm, poskytovat podporu, pokud je toho zapotřebí. Jednou z věcí, kterou jsem chtěla prohlásit, opravdu to na mě zapůsobilo hluboce, já jsem byla v Gruzi minulý týden s delegací a ještě mm, pořád z toho mám hluboký dojem, eh, když jsme přecházeli ty administrativní hranice Jižní Osetě a, a hovořili jsme tam s lidmi, ehm, takže Evropská unie tam má svou úlohy, to se týká Gruzie, Armenie, Azerbajdžánu. Jde o to, abychom eh, konflikty, které zamrzly, abychom eh, eh, jim pomohli řešit, aby lidé měli opět možnost žít, i ty interní vysídlenci nejedná se v případě Gruzie například o příliš velikou zemi, co do rozlohy, eh, kde eh, se vyskytují tyto osoby. A teď tu mám několik kompromisních pozměňujících návrhů, které máte taky před sebou a já bych ráda, abychom se seš, eh, shodli o 26C, tam, kde kde hovoříme o narůstajících Eh, výdajích na obranu a vojenské účely na Jižním Kavkazu, eh, což by mohlo mít negativní dopad na celou tuto oblast, eh, například ekonomický rozvoj a snižování chudoby. Pak je tu otázka týkající se média, to je odmítnutí Eutelsatu, což je evropský vysílač, který odmítl vysílat rusky, což ukazuje jasně, že lidé, kteří v Gruzii jsou, nemohou tedy toto poslouchat. Mohou poslouchat pouze ruské kanály, eh, které hovoří rusky, ale ne evropský satelit, tedy, nebo evropský vysílač, který nevysílá rusky. Eh, také bych se ráda zmínila o ústní pozměňovací návrhu číslo 6, který jsem předložila Shodla jsem se se zpravodajem, že bych ráda, tam byla ta první část, která se týká státní strategie ohledně okupovaných území a závazku na spolupráci, které zahájila vláda nedávno. Zbytek toho pozměňovacího návrhu ústního dostane e, verzi, na které se shodneme pro plenárku. A ještě jeden bod, to je energetika. Energetická situace pro tyto země je důležitá. Jedná se o dodávky energetické, ty jsou důležité i pro Evropskou unii. Takže otázkou je, jak může Evropská unie posílit ty druhy průmyslu a snahy těchto zemí, které opravdu chtějí mít reformy, aby eh, tam mohli eh, sociálně, ekonomicky vést eh, udržitelný život. Děkuji vám, paní Lunaček. Slovo má kolegyně Nikolaj, stínová zpravodajka za ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și grupul ALDE. Děkuji, pane předsedo. Frakce ALDE eh, také tuto zprávu vítá. Domníváme se, že se jedná o eh, jednu ze zpráv, která obsahuje eh, jeden z největších počtů pozměňovacích návrhů, což dokládá dobrou spolupráci mezi politickými frakcemi. Většina pozměňovacích návrhů naší frakce byly v těch eh, kompromisních eh, pozměňovacích návrzích zohledněny a myslíme si, že je opravdu dobré přijmout eh, zásadu stejného rovného přístupu k celému regionu. A je třeba, aby země regionu šly cestou spolupráce, která jediná může pomoci vyřešit konflikty, které existují, včetně konfliktů vojenských. Také jsme velice rádi, že jednání v Minsku o e, mírovém procesu jdou dobrou cestou. Diplomatické vztahy mezi státy v regionu jsou také velmi pozitivní což je důležité pro politické otázky v regionu a domníváme se, že bylo velice dobré eh, dát důraz na humanitární aspekt eh, obyvatel, které jsou opomíjeni v Evropě, dlouhodobě přemístěvané osoby, jedná se o nějakých 250 tisíc lidí okupovaná území po konfliktu Horního Karabachu byla asi zhodnocena korektně. Nechci zacházet do dalších podrobností, ale také vítáme aspekty, které se týkají svobody eh, lidských svobod, eh, svobody tisku a tak dále a budeme hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji vám. Slovo má první místo předseda našeho výboru a také stínový zpravodaj pan Provera. Děkuji vám, pane předsedo. I já chci poblahopřát za vynikající práci pravodají. Tež zaměstnancům sekretariátu, který pomáhal. Byla předložena velká řada pozměňovacích návrhů, slyšeli jsme mnoho různých poznámek. A jenom velice stručně bych chtěl se zaměřit na dva body. Za prvé, Strategie Evropského parlamentu, toto východní partnerství, v němž pracuje kolega Vigenin jako jeden z hlavních aktérů, a zaměřuje se tato činnost tedy na především občanský, nejen hospodářský rozvoj v šesti státech, které chtějí takto spolupracovat s Evropským parlamentem. Takže na jedné straně Evropa, Evropská unie, na druhé šest států. Mezi těmi to šesti zemi Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, to jsou země, které žijí ve velice obtížné situaci. Takže cílem tohoto partnerství je usnadňovat vztahy mezi EU a těmito šesti státy. Ale to však není všechna filozofie. Jedná se také o spolupráci v rámci těch šesti zemí, kterou je třeba posilovat a to se stává obtížné ve chvíli konfliktu. Jako v situaci národního Karabachu a nebo tedy v tragické situaci Gruzie. Myslím, že naším hlavním úkolem by mělo být, abychom podporovali e, vyřešení tohoto konfliktu tak, aby se snižovaly spory či rozpory mezi jednotlivými stranami konfliktu. Tedy Arménii a Azerbajdžánem, které se týká problém Národního Karabachu. To znamená, že musíme eh, také usilovat o zlepšení bezpečnosti na místě což obnáší možnost určitým způsobem zajišťovat návrat eh, vysídlenců přes hranice do jejich eh, domovských území. Nicméně, eh, v závěru jsem chtěla říct, že tato spolupráce se musí zaměřovat na to, že integrita území jednoho státu nesmí být změněna a nesmí být tím spíše měněna vojenským konfliktem. Nelze měnit takto hranice a doufat, že Eh, pak se změněné hranice stanou eh, definitivními, pokud k tomu využije někdo sílu eh, protože to je proti definici hranic OSN i proti politice EU. A proto tedy my musíme se zasazovat o teritoriální integritu. A další bod, který se týká občanské společnosti a humanitární pomoci. Naše strategie eh, musí být vedena bok po boku s politickou strategií. Ještě jednou chci blahopřát eh, zpravodaji a všem jeho spolupracovníkům. Děkuji vám, pane místopředsedo Provero, a slovo má kolega Brok. Pane předsedo, Mám několik málo připomínek, ale nejprve bych chtěl kolegovi Kirilovi poděkovat za zprávu a ochotu vít vstříc vůči našim pozměňovacím návrhům. Nemusím opakovat, co již řekla zástupkyně z naší frakci. Domnívám se, že je důležité, abychom hovořili o evropském partnerství vůči těmto zemím a dali jim kousek multilaterální perspektivy. A e, možná jsem to přehlédl při čtení, ale mám dojem, že hovoříme příliš o jednotlivých zemích a o vztazích EU k jednotlivým zemím. Ale podle mého nehovoříme dostatečně o vztazích mezi těmito zeměmi kolega Kirilov, než budeme hlasovat, by mohl přemýšlet o jedné větě. K tomu je to problém jak východního partnerství, tak i partnerství kolem středozemního moře. Má-li vzniknout eh, politická eh, stabilita a hospodářská úspěšnost, tak eh, musí být vztahy pevné, protože ty růsty nemohou být zajištěny pouze vztahy k Evropské unii musí vzniknout eh, politickými změnami a posílením mezi jednotlivými státy. Dříve vůči Rusku to bylo také tak eh, eh, vztah tohoto regionu vůči centrálnímu Rusku a teď je to z části vůči Evropě, vůči EU. A tyto vztahy uvnitř regionu nejsou dostatečně pevné. Možná, až budeme projednávat pozměňovací návrhy, budete mít příležitost na to uh, upozornit. A to je východní partnerství. To je takový uh, nástroj a můžeme to ekonomicky uh, podpořit. Uh, Eh, máme eh, tady také dohodu o volném obchodě, zóně volného obchodu, ale nemá to být mezi Azerbajdžanem, eh, Gruzí a podobně a EU, ale cílem musí být dohoda o volném obchodu mezi těmito zeměmi. A proto bychom se měli pokusit to vzájemně skombinovat. Děkuji vám. Děkuji, pane Broku. Slovo má pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo, za to, že mohu ještě krátce něco říci. Eh, chtěl bych se ještě vrátit k tomu, o čem hovořil kolega Brok před několika málo dny jsme navštívili Gruzii. Hovořili jsme tam se zástupci Azerbajdžánu a Arménie a jeden zástupce nám řekl, že regionální spolupráce je koncepcí, kterou nám chtějí Evropané vnutit. A tomu musíme čelit. Regionální spolupráce je jedním předpokladem pro to, aby se tomuto regionu v budoucnu lépe dařilo politicky, hospodářsky a tak dále. A chtěl bych na to navázat udělat. Měli bychom nalézt příslušnou formulaci. Eh, azerové a Arméni, kdybychom jim teď říkali, musíte spolupracovat, to by znělo groteskně, ale bez regionální spolupráce eh, která eh, možná trochu odsune stranou sporné body jako nágony na Horní Karabach a další, nebo půjde o kulturní otázky. Eh, my jsme se snažili s delegací na Jižní Kavkaz hovořit o kulturu a tak dále a tak dále. Myslím, že by bylo dobré nalézt nějakou formulaci, abychom řekli, že regionální spolupráce je podstatným prvkem i pro podporu tohoto regionu eh, Evropskou unii celkově pro zajištění zajištění politické stability v tomto regionu a pro její eh, hospodářský rozmach. To by bylo opravdu dobré. Děkuji vám, pan Pane Krylové, já vám chci také ještě poblahopřát a předám vám slovo k závěrečnému komentáři. Thank you, Chairman. Uh, let me, uh... Rád bych vyjádřil vděčnost, pane předsedo, všem kolegům, kteří si vzali slovo, hovořili tedy o e, dobrých nápadech, o návrzích. Já chci také poděkovat sekretariátu za vynikající práci. Celá řada nevládních organizací, které znají tuto zprávu nebo vědí o nich, sami podnikaly určité iniciativy, byly velice užitečné. A je patrné, že tyto nevládní organizace dobře vědí, co se děje v této oblasti. Jenom jsem chtěl potvrdit to, co říkala paní Luňáček že je třeba se zaměřit ještě na ten ústní pozměňovací návrh, ale v podstatě navrhuji, které, eh, souhlasím s tím, co, co navrhuje k té první části ústního pozměňovacího návrhu, protože ta strategie už je přijatá. Rád bych ještě se zmínil o tom, co řekl pan Provera, Brok a Svoboda. Jsem plně přesvědčen, že regionální spolupráce je nezbytná. Nejen proto, aby posílila hospodářský rozvoj, ale aby vytvořila nezbytné prostředí, aby vytvořila stabilitu, aby lidé se zaktivovali, eh, skontaktovali. Ze svých eh, zkušeností z minulosti mohu říci, že ten start byl pomalý. I gruzínci eh, říkají, my bychom chtěli spolupracovat s evropskými zeměmi, ale teď to ještě není tak důležité. Já teď nechci tedy se zaměřovat konkrétně na Gruzii, protože se logicky toto týká i Azerbajdžanu, i Armenie, ale jejich příběh je trochu složitější. Jak vidíte z té zprávy, a pan Provera o tom hovořil, jedná se o zemích nebo územích okupovaných silou. A my jsme zdůrazňovali, já jsem podpořil tyto pozměňovací návrhy, které se e, tím zabývají, protože tady je samozřejmě um, otázka toho volného obchodu. E, kolegové zelení e, to podpoří, já to veli, velice rád podpořím i kompromisní pozměňovací návrhy, které budou mít širší dopad, ale to ještě uvidíme. Důležité totiž, to, co je skutečně důležité, a na čem musíme usilovat je, aby došlo k průlomu ohledně konfliktu v Národním Karabachu. V loňském roce byla přijata celá řada kroků, ale zatím jsme neviděli výsledky. Viděli jsme některé základní principy, jako uvolnění těch okupovaných území ohledně, okolo Karagachu a vytvoření koridoru, který lze využít pro Azery a pro Armény a téměř bylo dosaženo dohody. Nicméně nějak mm, to nedospělo úplně do konce. A my musíme zajistit, eh, aby, když bude třeba jen krok eh, vpřed, oba dva prezidenti Azerbajdžanu a Armenii už se sešli, pokud tedy dojde k tomuto průlomu, tak se vytvoří jiné prostředí, které bude posilovat spolupráci. A pak do toho můžeme vstoupit jako Evropská unie a můžeme přispívat k vytváření zcela odlišné situaci v tomto regionu. Pak tu jsou otázky energetiky, dopravy a tak dále. Ale my bychom především měli tlačit na průlom snad v tomto roce. Lisabonská smlouva by nám měla dát více moci k tomu, abychom byli aktivnější. Souhlasím se všemi návrhy, jsem opravdu vděčný za tento konstruktivní eh, postoj. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Grazie. Děkuji vám, pane Krylové. Chci všem připomenout, že hlasování o této zprávě proběhne zítra ve čtvrt na jedenáct a na plenárním zasedání eh, budeme eh, o tomto hlasovat na druhém květnovém zasedání. Další bod je číslo 6. Strategie Evropské unie pro oblast Balckého moře a úloha makroregionů v budoucí politice soudržnosti. Jedná se tedy o zprávu pana Bělana bylo předloženo 39 pozměňovacích návrhů, což není příliš eh, ohledně návrhu stanoviska. Eh, všechny tyto pozměňovací návrhy byly projednávány navrhovatelem a stinovými navrhovateli, kteří společně vytvářeli kompromisní pozměňovací návrhy. A nyní pan navrhovatel nám je osvětlí takže mu předáme slovo, protože zítra se o tom bude hlasovat. Prosím, pane Vělene. Děkuji bardzo, pane předsedající. Tak, jak pan pověděl... Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, 23. března jsem předložil první návrh eh, stanoviska ke zprávě připravené výborem pro regionální rozvoj zprávě, která se zabývá strategií Evropské unie v pobaltské oblasti a e, tehdy jsme měli první výměnu e, názorů k této věci. Bylo předloženo 39 pozměňovacích návrhů. Dnes v poledne proběhlo poslední jednání mezi mnou a stínovými zpravodaji, e, kteří zastupovali všechny politické frakce. Podařilo se nám dospět ke čtyřem kompromisním pozměňovacím návrhům, e, které z Eh, chrnují většinu pozměňovacích návrhů k textu předloženém 23. března. Jsem tomu velice rád, chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem politickým frakcím. Jak jste řekl, pane eh, předsedo, hlasovat se bude zítra a já teď očekávám poslední připomínky k této věci z vaší strany. Děkuji vám, pane Bělané, Slovo má kolega Kelám. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi eh, Bilanovi za dobrou spolupráci. Myslím, že eh, jsme opravdu uspěli dnes odpoledne eh, jako zástupci jednotlivých frakcí a přijali kompromisní pozměňovací návrhy. Jsou čtyři, pro frakci EPP jsou uspokojivé. Myslím, že hlavní problém s touto zprávou je v tom, že výbor AFET musí předložit stanovisko k, ke strategii eh, vůči pobaltské oblasti, která je vnímána jako eh, strategie interní, zatímco Eh, severní rozměr Northern Dimension se zabývá vnější aktivitou. Ale samozřejmě eh, stanovisko pana Bílana musí eh, zohledňovat naše vnější zájmy v této oblasti, vnější připomínky. Myslím si, že úspěch pobalské strategie byl spojen s našimi vnějšími vztahy. Ono už to ale tak není v kompromisu, v kompromisním návrhu se říká, že strategie bude úspěšnější, eh, pokud bude s vnějšími partnery nastolena eh, konstruktivní a úspěšná spolupráce. Eh, také se nám podařilo dospět k úspěšnému kompromisu ohledně otázky vztahu s Ruskem. Myslím si, že ten kompromis je konstruktivní. A jeden citlivý problém je zahrnut do pozměňovacího návrhu, kompromisního návrhu číslo 4. E, jedná se o návrh, který vyplývá ze skutečnosti, že komise e, byla stále zaměřena e, nebo uvažovala stále v intencích takzvané severní dimenze a těch 20 milionů eur jako výsledek tohoto přístupu, e, které e, poslanci odhlasovali e, pro pobaltskou strategii, mohl být v letošním roce využit pouze na vnější činnost. A kompromisní návrh číslo 4 navrhuje tady učinit určité opravy v rozpočtu pro příští rok v tomto směru. A co se týče dalších pozměňovacích E, návrhů, tak EPP diskutovalo o pozměňovacích návrhu, návrzích 25 a 26 a e, my e, za předpokladu, že autoři budou souhlasit s našimi kompromisními texty, jsme připraveni podpořit tedy pozměňovací návrhy 25 a 26 a E, pak bychom tedy k těmto dvěma článkům přišli ještě s ústními pozměňovacími návrhy. Děkuji. Kélam, la parola... Děkuji, pane Kelame. Slovo má paní Jesky. Hmm. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, eh, gribu pateikt paldies eh, referendum par Děkuji i já chci poděkovat kolegům za spolupráci. Jako stínový zpravodaj ze skupiny socialistů a demokratů bych chtěl upřít vaši pozornost na tři pozměňovací návrhy 24, 25 a 26. Chtěl bych navrhnout, aby se hlasovalo proti těmto pozměňovacím návrhům. E, tyto pozměňovací návrhy e, předložil e, zpravodaj, navrhovatel a jeho kolegové ze skupiny z frakce ECR mají velice protiruský charakter a vůbec nezohledňují cíl celého stanoviska. Jmenují projekt Nord Stream a jeho údajně škodlivý environmentální dopad. Rovněž se v nich hovoří o společných vojenských cvičeních Ruska a Běloruska. Chtěl bych se zeptat, odkud máte tyto informace? E, to jsou skutečně jenom e, nějaké šumy, nějaká E, nějaké informační šumy. Mě by zajímalo, jaké jsou zdroje těchto informací. Chtěl bych tady připomenout, že jakékoliv informace, které užijeme, by měly být nejprve zkontrolovány, e, ověřeny e, ta informace, kterou jsem zmínil, je nadbytečná v, této, v tomto textu, protože země Evropské unie již dospěly ke dohodě ohledně implementace tohoto projektu. Děkuji. Slovo má paní Temaky. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat panu eh, navrhovateli. Se stínovými navrhovateli jsme vedli velice dobrou spolupráci, podařilo se nám dosáhnout schody a eh, mohli jsme tady přiložit eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Doufám tedy, že všichni budeme spokojeni Chci zdůraznit, že nepotřebujeme novou byrokratickou eh, konstrukci, ale spíš velmi konkrétní spolupráci a velice striktní harmonogramy. Především chci zdůraznit spolupráci ohledně otázek týkající se životního prostředí. A doufám, že se nám podaří do eh, této ochrany životního prostředí více včlenit Rusko. Děkuji vám všem za spolupráci. Děkuji vám, paní Jachtemaky. Slovo má paní Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Náš Stínový zpravodaj za zelené je kolega Tarant, který se dnes nemůže zúčastnit jednání, proto vystoupíme místo něho. Chtěl bych se připojit k poděkování eh, panu zpravodaji a chtěl bych zejména upozornit na to, že ze našeho pohledu kompromisní pozměňovací návrhy jsou opravdu únosné. Pokud dovolíte, Chtěl bych se vrátit k připomínkám kolegů v e, naší diskuzi a chtěl bych něco říct k pozměňovacím návrhům 24, 25 a 26. Ehm, nejsem snad podezřelý, že bych automaticky souhlasil s návrhy, které předložili kolegové z této politické skupiny, ale přesto se mi nezdá, že bychom tyto pozměňovací návrhy měli klasifikovat jako protiruské. Pozměňovací návrh 25 vyjadřuje concern, tedy pochybnosti o implementaci, eh, o realizaci projektu Nord Stream a potom je to konkretizováno tím, že hovoří zejména o otázce dopadu na životní prostředí. Já zastávám výslovně ten názor, že při realizaci tohoto projektu, ano, máte pravdu, pane kolego, to je hotová věc, ale přesto můžeme vyjádřit pochybnosti nebo starosti, eh, jaké to bude mít dopady na životní prostředí. Proto nevím, proč bychom takovéto vyjádření měli prezentovat jako protiruské. A podrobně e, i k pozměňovacímu návrhu 24. I podle mého názoru tento návrh není proti ruský a to, pokud je pravda to, co je v návrhu 26, to se přece musí vyřešit až do hlasování, ale přesto nevím, kde by taková e, to, to si o, e, zasloužila označení jako protiruské. Děkuji, pane Butikofre. Slovo má pan Paleckis. Eh, grazie, prezidente. I would like to Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát eh, navrhovateli a celého týmu. Myslím si, že ten text, který před námi leží, je text s velmi rozumnými pozměňovacími návrhy a chtěl bych upozornit na význam Kaliningradské oblasti. Domnívám se, že skutečně potřebujeme stimulovat sociální a ekonomický rozvoj eh, této oblasti, která je vlastně bránou, bránou eh, či pilotním regionem pro otázku spolupráce mezi Unií a Ruskem. Myslím si, že tato oblast by mohla být svým způsobem takovým barometrem eh, celkových vztahů Unie a Ruska a také by mohla být důležitá pro další vývoj za úmyslu eh, vedení Ruské federace. Eh, bylo by dobré zhodnotit, do jaké míry implementace pobaltské strategie Unie přispívá k implementaci eh, unijní strategie 2020 a myslím si, že by bylo asi zapotřebí také k této věci předložit ústní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Balecky, si slovo má pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se ještě vrátit k této otázce projektu Nord Stream. Sám obhajuji Nabuko, což je do jisté míry konkurenční projekt, ale někteří kolegové v parlamentu byli získáni pro tento projekt a mm, tak e, nemají zájem favorizovat Nord Stream. Nemá smysl se ale vracet stále znovu ke stejné otázce. Nejde mi o to, zda je to proruské nebo protiruské. E, taková kritéria moc neuznávám. Pokud ale je první návrh formulován tak, že říkáme, že při realizaci projektu musíme brát ohled na dopady na životní prostředí, potom dávám zapravdu kolegovi Butikovi Olafvovi. To je správné, chceme transparentnost, ale nemá to být taková e, zamotaná formulace. Proč neřekneme jasně, když bude tento projekt realizován, je třeba dbát na e, dopady na životní prostředí. To je správné. A za druhé, stále znovu se vracíme k otázkám společných vojenských cvičení. Já nechci eh, žádná vojenská cvičení s Běloruskem, ale řekli, chceme obhajovat Nord Stream, ano nebo ne. Pokud ano, pak je to hloupé, pokud to ale neřekli, tak bychom se k tomu neměli stále znovu eh, vracet. Údajně elečidly vede k tomu, že to říkáme, vlastně to nevíme, ale chceme je obvinovat a pokud tedy ten důvod e, máme, nemáme, říkáme lečidly, to je ten problém u všech těch návrhů, vytvářejí zbytečně nedůvěru. Pokud máme jasné důkazy, tak je máme použít a kritizovat. Nemá smysl dělat, jako kdyby to bylo nebezpečí, že tu e, někdo položí bomby, aby vyhodil Nord Stream do povětří. Já jsem pro to, aby to bylo jasné. To jsou jinak formulace, které povedou k nedůvěře. Evropský parlament se nevyjádří jasně, a tak e, se z dobré zprávy stane špatná. Děkuji, pan Brok. Srdečně děkuji, pane předsedo. E, oba e, poslední příspěvky mě přiměly k tomu, abych také řekl několik vět. E, bez pochyby je to tak, že standardy, které jakožto Evropský parlament jednomyslně podporujeme, jsou takové, že chceme zohlednit nutný přístup k dopadům na životní prostředí a musíme rozlišovat ve dvou bodech. Formální pot tvrzení eh, politického řádu. Jsou to země jako Finsko, eh, Dánsko, Německo. Ty to potvrdili, že je to politicky v pořádku. Druhá otázka, musíme přesto dbat na to, aby se tyto aspekty dodržovaly. A za třetí, a v usnesení eh, Evropského parlamentu z 8. července 2008, když jsme to požadovali, můžeme použít tu formulaci pana Svobody a dodat k tomu ještě, že eh, navíc vyzýváme komisi, aby informovala o tom, zda podle tohoto našeho požadavku z roku 2008 byly dodrženy tyto eh, ekologicko-politické požadavky to jsme, myslím, projednávali ve frakci, že je to zapotřebí učinit a pak to bude v pořádku a pak to myslím, nebudeme vyjadřovat starosti nebo pochybnosti ohledně realizace, ale prostě položíme tuto otázku a požádáme komisi o eh, přeskum, zda eh, to bylo opravdu dodrženo. A druhá otázka je opravdu otázka těch manévrů. A jedna věc je jasná. A OSCE, obce to potvrdili. Já jsem se ještě informoval, e, to cvičení byly ohlášeny, bylo to transparentní a tak dále. Takže formální pravidla e, těchto vojenských cvičení byla dodržena. E, že nám to nevyhovuje, to je jiná záležitost, ale pokud jsou dodrženy formální požadavky, tak musíme postupovat opatrně, protože e, e, my chceme samozřejmě mít možnost realizovat e, vojenská cvičení s Ukrajinou, když budou ty formality dodrženy nikdo nám nemůže říkat, že to nejde. To platí pro obě strany. Žádná strana si e, nemůže osobovat nárok na jednostranně na nějakou zónu vlivu. A co se týče e, té výtky e, používání výrazu lečedly, kolega Svoboda je proti. Snad bychom se měli ještě pokusit nebo jak řekl kolega Bytykofr, měli bychom nechat ještě jednou přeskoumat, zda ty e, úkoly za to zadání vojenského cvičení takové opravdu bylo. To se musí dá zjistit a pokud ano, tak můžeme podle mého takto postupovat že Rusko právě s Běloruskem chrání projekt Eh, na němž se účastní členové EU, to také není zrovna legrační, ale musíme mít prostě důkaz, jinak je to tvrzení, tvrzení bez důkazu a zpravodaj do doby hlasování snad ještě najde nějakou cestu eh, k kompromisu. Děkuji, pane Broku kolega Landsbergis. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Já se tak ptám, eh, kdo tady útočí na pozměňovací návrh 25. Ten pozměňovací návrh 25 připomíná usnesení eh, z července 2008, které Evropský parlament přijal velnou většinou. A teď je tato připomenutí nazváno protiruským. To znamená, že celé usnesení bylo protiruské a že tehdejší celý parlament byl protiruský. Tak eh, já si myslím, že snad se mi to zdá, takhle se o věcech nemůže diskutovat. Vzpomínám, jak tehdejší eh, pozměňovací návrhy z, eh, vlastně vyvolané Gazpromem eh, nebyly, nebyly přijaty a neznamenalo to nějakou velkou tragédii, ale atakovat pozměňovací, atakovat evropský dokument, to je něco takového. Já jsem proto, abychom se nad tím skutečně zamysleli. Nevím, jestli se někomu nelíbí eh, dokumenty přijaté Evropským parlamentem, no tak to nevím. Grazie, onorevole Landsbergis. Děkuji, pane Landsbergisi. Slovo má kolega Sivěc. Děkuji bardzo. Chci... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl tady připomenout, že zde hovoříme o zprávě, která se zabývá otázkou, která možná není tou nejdůležitější otázkou, kterou se zabývá Evropský parlament. Není to nějaká okrajová záležitost, ale zároveň to není ani zpráva o nějaké totálně klíčové věci a e, nesmíme zapomínout, že to výbor e, pro regionální rozvoj, který je příslušným výborem, a právě tento výbor pro regionální rozvoj musí dát hlavní signál jménem Evropského parlamentu. Problém je, že jsme byli požádáni, abychom k tomuto textu dodali stanovisko a samozřejmě při každé takovéto příležitosti eh, přijde na stůl celá řada návrhů. Chceme zachránit svět, chceme vytvořit nové plynovody, zastavit výstavbu jiných eh, plynovodů, poslat někam vojáky či od někud je stahnout. A já si myslím, že při tom všem tak trošičku zapomínáme na naší konkrétní roli vzhledem k tomuto návrhu. Výbor pro zahraniční věci eh, se musí zamyslet nad tím, jak eh, spolupracujeme s Ruskem. Hodně o tom hovoříme, hodně hovoříme o bezpečnosti v eh, Baltickém moři a myslím, že když eh, mluvíme o této zprávě, když chceme do takovéhoto typu zprávy zavést velká témata, témata s velkým T, tak to není příliš konstruktivní, protože i když budeme hlasovat pro, tak tato velká témata jsou vedlejší vzhledem k té hlavní otázce, která je předmětem předmětem zprávy. Byli jsme požádáni o stanovisko ke zprávě předložené Výborem pro regionální rozvoj a měli bychom se soustředit právě na tohle. Jinak eh, dáme dojem, že chceme dělat velkou politiku Eh, s pěním pozměňovacím návrhem velice minimálním. Eh, čím bude naše stanovisko kratší, tím lépe to bude, podle mého názoru. A chci ještě připojit tak trochu stranou, že když slyším všechno to, co se tady vykládá o těch vojenských manévrech, vojenských cvičeních, no tak jistě nikdo eh, to nemá rád, zvlášť když se to děje na jeho hranicích. Já jako občan s tím také nejsem nadšen, ale když slyším, že Rusko a Bělorusko chtějí společně bránit plynovod, eh, který je eh, budován společně Ruskem a Německem, tak si kladu otázku, kdo by ho pro, eh, chtěl napadat, protože ten plynovod je vybíjen, vystavován Ruskem a členským státem Unie. Vegan. Na závěr pan Vigenin. Děkuji, pane předsedo protože už bylo naše stanovisko víceméně vyjádřeno, chci jen dodat. Měli bychom mít široký konsensus ohledně Baltské oblasti a strategie pro Baltské moře. Eh, my předkládáme ale pozměňovací návrhy, které jsou kontroverzní a eh, socialistická politická skupina bude schopna podpořit některé pozměňovací návrhy, zejména 25 a 26. Nejde o to, zda máme být proruský nebo antiruští. Jde o to, že se jedná o stanoviska a zprávy, které jsou předmětem tedy určitých stanovisek a zpráv. A myslím si, že znění 25 a zejména 26 už dosahuje dosahuje témat, která jsou daleko za eh, rámec tohoto eh, stanoviska. A měli bychom opravdu problém s podporou tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám, pane Vigenine. Závěrečnou poznámku. Pan Bělan. Děkuji bardzo, paní Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vyslechli jsme tady různé názory, různorodé názory. Eh, vidíme, jak velmi rozsáhlé rozsáhlá je škála stanovisek poslankyň a poslanců a jsem tím raději, že jsme eh, dokázali formulovat ty čtyři pozměňovací návrhy kompromisního charakteru, které přebírají většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, o kterých tady bylo hovořeno, Nord Stream a militarizace pobaltské eh, eh, či Balckého moře, já jsem ho do původního návrhu nezačlenil a tato témata jsem nezařadil do kompromisních pozměňovacích návrhů, ale domnívám se, že mám právo s kolegy z naší politické frakce předložit takovýto typ pozměňovacích návrhů. Eh, pan Mírský hovořil o pozměňovacím návrhu 25 a vlastně víc poslanců mu již odpovědělo. Chci poděkovat panu poslanci Landsbergisovi a zástupci frakce Zelených. Ano, tento pozměňovací návrh je vlastně odkazem na dokument, který již Evropský parlament přijal. Jde o text, který byl přijat před začátkem tohoto volebního období. Před, v předchozím volebním období pan eh, poslanec Měrský tehdy nebyl poslancem, tak o, to asi, eh, o tom asi neví. Co se týče ústního pozměňovacího návrhu předloženého případně panem Kelamem za EPP, já mohu říct eh, jako člen naší frakce, že můžeme takovýto ústní pozměňovací návrh před, před podpořit. A co se týče pozměňovacího návrhu 26, 6 a všech poznámek, eh, eh, které k tomu vznesl pan poslanec Brok, tak se domnívám, že ústní pozměňovací návrh předložený EPP je dobře odůvodněný a můžeme ho eh, podpořit, podpořit ten ústní pozměňovací návrh EPP a domnívám se, že skutečně můžeme dospět ke kompromisu ještě před konečným hlasováním. A úplně závěrem k tomu, co říkal pan poslanec Šivěc. Pokud se domnívá, že otázka Nord Stream by se neměla vůbec objevit e, v tomto stanovisku. Inu, tak byste se měl, pane poslanče, obrátit na pana poslance Oliničáka, který je z vaší politické frakce a který hovořil o Nord Streamu ve své zprávě. A ještě k pozměňovacímu návrhu 26. Znovu se vracím ke stejné věci. Eh, ta vojenská cvičení, tak tady musím říct, že Rusko nepřipustilo že tato vojenská cvičení se činí s cílem bránit eh, plynovod, ale je to něco, co je propojeno s militarizací Balckého moře a myslím si, že to je téma, které je zcela eh, v rámci tématu našeho stanovisku a, stanoviska a také spadá do eh, zprávy příslušného výboru. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech frakcí. Opravdu jsem velice rád, že se nám podařilo dospět mezi námi ke kompromisu a rovněž doufám, že e, valná většina poslankyň a poslanců se budou moci vyslovit pro toto stanovisko. Děkuji. <clears throat> Děkuji tedy zpravodaji panu Bělanovi. Už víte, že 8. dubna, tedy zítra, e, dojde ke hlasování ve výboru a 27. se bude hlasovat ve výboru pro regionální záležitosti. Chci poprosit pana Kovala, aby se posadil vedle mne, aby mohl také přijít doktor Mingarelli, náš následující řečník, a společně, abychom se mohli věnovat výměně názorů s komisí o dohodě a přidružení mezi EU a Ukrajinou nám se tedy připojí eh, delegace mm, pro parlamentní spolupráci EU Ukrajina, eh, které předsedá pan Koval. Vítáme zde tedy pana eh, Mingareliho, který je zástupcem ředitele, generálního ředitele DG Relax a je naším pravidelným hostem zde na výboru. Jak víte, dnešním tématem je vyjednávání s Ukrajinou s ohledem na eh, dohodu o přidružení. Toto jednání vede pan Mingarelli. To znamená, že právě on je nejkvalifikovanější osobou, která nás může informovat o posledním vývoji a případně odpovědět naše, na naše dotazy ohledně dalšího scénáře. Eh, Všechny nás zajímá, kdy je možné Eh, dokončit toto jednání o dohodě o přidružení. Chci mm, připomenout, že toto téma vyjednávání je velice důležité. Náš výbor se rozhodl, že jmenuje zpravodaje pana Legutka. Jehož úkolem je sledovat za náš výbor vývoj jednání a posléze bude moci náš kolega tež promluvit. Parlament přijal, jak víte, v roce 2007 text, který definoval naše stanovisko k vyjednávacímu jednání, eh, pardon, mandátu komise. A myslím si, že po tomto úvodu nazrál čas, abych předal slovo panu Mingarelimu. Prosím. Merci, président, pour cette invitation. Děkuji, pane předsedo, za toto pozvání. Je to pro mě nová příležitost vás obeznámit s vývojem situace kolem jednání s Ukrajinou. Ještě dřív, než vám řeknu, jak si na tom stojíme, po posledním kole vám chci říct, že pan prezident Janukovič, nově zvolený, se 1. března eh, vydal do Bruselu a velmi uklidňoval svými prohlášeními o proevropském směřování své země a k e, volební kampani e, řekl velmi jasně, že eh, strategickým eh, záměrem Ukrajiny je i nadále eh, Evropská unie a atlantické struktury, euroatlantické struktury a z hlediska těchto věcí rychlé uzavření dohody o přidružení patří mezi jeho priority. Jak jsem řekl, jednání o této nové dohodě začala již v březnu 2007. Jednáme tedy velmi, velmi energie prakticky již tři roky v dubnu 2008 po přistoupení Unie k VTO bylo možno zahájit jednání o e, volné výměně e, kompletní a prohloubené. To znamená, že kromě celních bariér bylo naším cílem prosazování e, regul, pra, pra, pra, upravení všech eh, překážek eh, obchodu a eh, jednalo se ve velmi nadšeném duchu ale je třeba si uvědomit, že v tom předvolebním období eh, na, za druhém summitu v roce 2009 se všechno zpomalilo, to není překvapující a hodně jsme to pocítili při vyjednávání o dohodě o volném obchodu, protože tam se najednou začaly projevovat eh, nejrůznější zájmy, především oligarchů, eh, které ukrajinské vyjednavače přiměly trochu zpomalit tempo jednání. 30 kapitol již bylo pro provizorně uzavřeno. A to nám umožní, umožní vlastně tlačit Ukrajinu, eh, aby přijala ty regulační rámce eh, v tak různorodých kapitolách, jako je zemědělství, životní prostředí, doprava, statistiky, celní záležitosti Eh, preambule cíle a hlavní eh, zásady, to bylo již provizorně uzavřeno. Eh, ta část politický dialog, tak tam se nám podařilo se shodnout na institucionální architektuře pro vedení politického dialogu a co se týče dialogu a spolupráce u vnitrostátních referem, u všeho toho, co se týká bezpečnosti a stability ve východní Evropě, co se týče prevence konfliktů a řízení krizí, co se týče technické a vojenské spolupráce, co se týče boje e, proti nešíření e, zbraní hromadného ničení, co se týče odzbrojení a kontroly zbrojení, a také co se týče boje proti terorismu. V části politický dialog v podstatě jsou, zůstávají otevřené tři věci. Za prvé je to ukrajinská žádost o perspektivu členství v Unii, za druhé je to ukrajinská žádost o e, zavedení volného pohybu e, v bližším, e, v bližším horizontu. My zatím hovoříme o dlouhodobé perspektivě bezvízového režimu a zatím se diskutuje o formulaci, která by měla být přijata co se týče zásad, které by spravovaly územní celistvost a svrchovanost této partnerské země. Asi tolik k politickému dialogu. A teď k věcem spravedlnost vnitra a justice. Tam se podařilo shodnout se na všem tom, co se týče právního státu, dodržování lidských práv, ochrany osobních údajů, spolupráce v oblasti migrace, azylu a víz, co se týče řízení hraničního eh, pohybu, a také praní špinavých peněz, obchodování s lidmi, boj proti všemu eh, různým formám obchodování, eh, to znamená především obchodování s drogami a také v oblasti eh, organizovaného zločinu. Také jednáme, co se týče z pravidel readmise a policejní spolupráce v civilních věcech v hospodářské eh, spolupráci a v oblasti sektorových politik, tak tam jsme zhruba ve 30 sektorech věci uzavřeli, což by mělo umožnit Ukrajině převzít zase velkou část eh, komunitárních norem a pravidel, eh, aby vlastně v těchto 30 sektorech ty hospodářské subjekty se již podle toho mohly začít chovat. Nechci to všechno vyjmenovávat, to by bylo dosti svízelné, ale kdybyste o to stáli později, rád to učiním. V obchodě kulturní oblasti. Jak jsem vám řekl, již dva roky vyjednáváme ustavení e, vol, zóny volného obchodu, kompletní a e, prohloubené a byli jsme tedy schopni zahájit již diskuze o tarifech, službách, e, konkurenceschopnosti, dlouhodobě udržitelném rozvoji a duševním vlastnictví. E, takže tři kapitoly z těchto všech se již uzavřely, pravidla e, spolupráce, zjednodušení obchodu a pravidla pro uznání místa původu a transparentnosti. Další diskuze se ještě týká týkají e, regulační konvergence v takových oblastech, e, jako je fitosanitární, veterinární oblast a e, tam samozřejmě existovaly velké překážky výměnám, technické překážky a tady budeme muset asi v následujících měsících ještě hodně pracovat aniž bych vám mohl přesně říct, k jakému datu by se teď tato jednání mohla všechna uzavřít, tak pokud ukrajinská strana Eh, bude tak aktivní jako v posledních třech letech, můžeme skutečně doufat, doufat, že v následujících 12 měsících se to všechno uzavře. V té politické části nám to půjde mnohem rychleji, v té obchodní části, která je techničtější, eh, tak tam musíme na základě eh, stanoviska expertů komise počítat s nějakými 6 až 12 měsící, pokud tam samozřejmě bude politická vůle na ukrajinské straně. Asi takhle vypadají jednání a závěr závěrem dovolte, abych řekl, že jsme se rozhodli uvést vchod určitá ustanovení, která jsou v této dohodě obsažena ještě předtím, než budou jednání uzavřena. A to je důvod, proč jsme zavedli vlastně takovou přidruženou agendu. To je nová, nový institut, eh, který tady již existuje několik měsíců a je to vlastně náhrada té politiky dobrého sousedství, která již trvala čtyři roky a na základě této přidružené agendy je již možné některé ty hlavní směry uvést v chod, hlavní směry, které jsou tedy obsažené v dohodě, která ještě musí být dokončena. Vzhledem k politické vůli na ukrajinské strany, straně nechceme eh, ztratit několik vzácných měsíců a proto se nám zdálo dobré prostě tímto směrem postupovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Mingarelli. Slovo má kolega Koval, předseda delegace EU Ukrajina. Děkuji bardzo. Děkuji bardzo, paní předničanci. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám velice poděkovat za informaci, které jste nám poskytl během dnešního odpoledne. Chtěl bych zareagovat na jednu nebo dvě otázky, které je třeba vystvihnout. Když si uvědomíme, jak probíhala naše poslední schůze mezi parlamentního výboru. Myslím, že to bylo velice úspěšné. Bylo to za účasti pana komisaře Fileho. A domnívám se, že nám to pomohlo v určitých oblastech zejména co se týče vízové politiky a usnadnění vízového režimu. Neměli bychom být dogmatičtí a když hovoříme o dlouhodobém vztahu, měli bychom přistoupit ke skutečným výsledkům a usilovat o bezvízový režim. Já vím, že tu jsou určité potíže eh, delegace Evropského parlamentu byla velice aktivní v této oblasti. A v současnosti se snažíme také zohlednit ty negativní jevy a zabránit, aby to nemělo negativní eh, dopady na vztahy mezi Ukrajinou a EU. Je důležité si uvědomit, jaký dopad to má na pohyb ve vzezích mezi Ukrajinou a EU. Jsou tu některé problémy, které e, jsou překážky politického rázu. A z dlouhodobého hlediska to má negativní dopady na naše renomé, na naše instituce a víme, že se nedávno na Ukrajině konaly volby a <clears throat> jak můžeme eh, interpretovat poselství, které vyplývá z těchto voleb. <clears throat> Zdá se, že se Evropská unie eh, úplně tedy neangažovala <clears throat> v tomto procesu vyjednávání. Pane Migreli, velice vám eh, děkuji, že jste se vyjádřil také k té otázce pana prezidenta Janukoviště a naše delegace eh, eh, udržuje opravdu velice těstou spolupráci. Vím, že socialisté také vyslali, také měli delegaci na Ukrajině a my jsme se společně věnovali otázce víz. A eh, myslím, že je třeba vytvořit něco jako cestovní mapu a definovat eh, ty benchmarky a eh, překážky, které tu jsou. Myslím, že eh, se musíme podívat, jaký je stav, jak můžeme dosáhnout zlepšení mezi EPP, e mezi Evropským parlamentem a partnery se podařilo dosáhnout kompromisu a tak se domnívám, že se nám podaří v nadcházejících letech dosáhnout zlepšení. Co se týče dohody o volném obchodu, je třeba eh, vidět, jaké to bude mít dopady, až bude eh, realizována, zejména v oblasti dopravy a zemědělství. To musíme podrobit skutečnému studiu, jaké to bude mít dopady na eh, konkrétní osoby, například na producenty, až se budou uplatňovat předpisy těchto dohod. Jaké to bude mít tedy praktické dopady? Myslím, že je tu dynamický proces a věci, se ubírají směrem ke zblížení vztahu mezi EU a Ukrajinou. <clears throat> Myslím, že by se to nemělo řešit v té tedy splendid isolation. Měli bychom usilovat o změny. Nebyla, byly předloženy studie, jaké jsou sociální, ekonomické dopady A domnívám se, že tu bude velmi mnoho výzev, ale také otevřených možností. A potom ještě jiná oblast. Když eh, hovoříme o harmonogramu eh, ukončení tohoto procesu eh, vyjednávání, to vyjednávání probíhalo velice dobře, ale je třeba se tedy podívat na ten časový rámec. Je třeba eh, mít eh, eh, cílové datum. Víte a jistě si vzpomínáte, že za švédského předsednictví se podařilo dosáhnout určitého pokroku za toho půl roku. A tak se tu rýsuje situace, kdy uvidíme, kde jsou ty skutečné překážky. To nám tedy ujasní ten časový rámec a myslím, že můžeme eh, zdůraznit ty pozitivní aspekty a zaměřit se tedy na ten harmonogram ukončení jednání. Jsou to tedy obec, jak se obecně ví, vyvíjí ty vztahy mezi EU a Ukrajino, Ukrajinou. A vím, že na úrovni rady je také e, výbor, který se tím zabýval. A slyšíme tu pozitivní zprávy Eh, od toho nového týmu na Ukrajině, ale je tu také nová interpretace, nové posouzení, jak se vývoj ubírá. Potřebovali bychom tedy upřímné stanovisko, jaký je ten vývoj eh, ve vyjednávání. A nejbližší týdny nám to tedy ukáží vzhledem k tomu novému obsazení. Jistě jsou tu nové věci, víza, implementace praktických opatření a to nám říká, jaké jsou vyhlídky. Jaké je uvažování po změně na prezidentské úrovni. Děkuji, pane Kovale. Musím předat předsedání panu Paskovi. Děkuji vám za pozornost a sejdeme se e, zítra ráno. Okay. So Mr. Mingarelli, if you want to... Yeah. Pane Mingarali, prosím. Děkuji, pane Kovale, za ty čtyři e, otázky či pět otázek, není jednoduché na ně odpovědět jednou větou. První se týkala pohybu osob. Situace, současná situace, tu bych mohl charakterizovat asi takto. Ukrajina již tři roky implementuje dohodu pro zjednodušení eh, poskytování víz na krátkou dobu v Evropské unii a zároveň eh, dohodu pro readmisi nezákonných eh, přistěhovalců zachycených na území Evropské unie. A k tomu, k realizaci těchto dvou dohod, které umožňují eh, přístup na území Evropské unie některých kategorií eh, ukrajinských občanů. Eh, komisní složky se svými ukrajinskými partnery zahájily dialog o vízech a cílem je vytvořit takové podmínky, které by nám umožnily ve vhodnou chvíli zahájit jednání, která by vedla ke svobodnému pohybu. Třetí věc jaké jsou e, požadované podmínky pro to, aby toto mohlo být realitou až do posud. E, příslušná oddělení komise e, vyjednávala se svými ukrajinskými partnery o podmínkách, za kterých eh, na kterých musí Ukrajinci pracovat, aby se eh, tento cíl přiblížil. A tyto podmínky se týkají především těchto věcí. Eh, řízení situace na hranicích, za druhé bezpečnost cestovních dokladů, za třetí přistěhovalecká politika, vízová politika, asilová politika co si dnes Ukrajinci přejí. Získat od Evropské unie jakousi cestovní mapu, tak, jak to mu bylo eh, s některými eh, balkánskými zeměmi, eh, které pak tedy mohly postupovat cestou svobodného pohybu. A to samé si Ukrajinci přejí. A uvnitř rady se diskutuje, zdali je oprávněné či ne Ukrajině takovouto cestovní mapu poskytnout, která by ji dovedla k volnému pohybu osob. Takže ještě jednou, eh, příslušná oddělení komise spolupracují s našimi ukrajinskými partnery na podmínkách, eh, které musí Ukrajina splnit, aby eh, se mohlo dospět ke svobodnému pohybu osob a zároveň uvnitř rady paralelně probíhá diskuze, zdali je vhodné či ne Ukrajině poskytnout cestovní mapu s cílem volného pohybu. Takže vidíte, jaká je to výzva. E, pokud bude cestovní mapa, tak jsou splněny podmínky. Podmínky splněné znamenají e, tedy tento volný pohyb. Pokud e, nebude cestovní mapa, pokud tady bude dialog, jako dosud je, tak vždy v tom bude určitá politická Eh, určitý politický prvek, eh, kdy bude muset rozhodnout, zdali je vhodné či nikoliv, eh, po té, co budou splněny ty podmínky, posunout se směrem k volnému pohybu. Takže to je první věc. Za druhé, zóna volného obchodu. Před zahájením jednání se provedla studie o dopadech na jednotlivé sektory, ta byla eh, kompletní a eh, do hloubky jdoucí a eh, tato zóna volného obchodu kompletní a do hloubky jdoucí má dva cíle. Za prvé tedy zrušit to, co zůstává z celních bariér. Těch není mnoho, protože Ukrajina, jak víte, je již dva roky členem VTO a v rámci přistoupení k VTO bylo vyjednáno zrušení velkého množství těch celních překážek. Teď jde především o e, ty netarifní bariéry a jejich odstranění. V tom se tedy postupuje e, v rámci těch kapitol eh, eh, regulační rámce, normy Unie se eh, přijímají. To samozřejmě čeká, trvá trochu více času. Nevím, jak dlouho to Ukrajině bude trvat. Bude záležet na jejich pevné vůli, na jejich institucionální a správní kapacitě a na jejich píli. A ještě k tomu hospodářství, eh, to, eh, jak se tedy otevře, co se otevírá, eh, tak vždy vyžaduje určité období přizpůsobení a tam pak některé sektory Eh, trpí. A nejsou to žádné sektory odosobněné, ale jsou to prostě muži a ženy, které, eh, kteří pracují v určitých podnicích a kteří eh, prostě v důsledku otevření ekonomiky a větší míře konkurenceschopnosti přijdou o práci, takže tady bude určité období, které bude bolestné a z krátkodobého hlediska to pro Ukrajinu nebude výhodné, ale pokud v dlouhodobém horizontu horizontu se tady ještě e, objeví ty reformy strukturální, které my prosazujeme, e, tak je jednoznačné, že by z toho měla ekonomika země těžit a co je ještě důležitější pro nás, že by se životní úroveň Ukrajinců měla zvýšit. Takže já na vaši otázku odpovídám trochu nepřesně, protože přesnější prostě nejsem schopen. Eh, být. Nemohu vám říct teď, eh, v jaké eh, časovém horizontu a jaký sektor by z toho mohl těžit. Krátkodobě to bude bolestné, to mohu říct, ale dlouhodobě to bude přinášet výhody, to je jednoznačné. Datum uzavření dohody. Co se týče politických kapitol, co se týče kapitol, které se vztahují k e, sektorové spolupráci a takzvané relativní kapitoly, to mu říkáme v našem žargonu e, svoboda, e, bezpečnost a justice, to bude otázka krátkodobá. Perspektiva přistoupení, ta je jasná odpověď, svobodný pohyb, tam je to trochu méně jasný, ale zase to nebude eh, dlouho trvat, eh, aniž by se Unie mohla shodnout ta se dohodne a e, problém územní celistvosti. Tady je třeba, aby naši ukrajinští kolegové e, pochopili, že prostě Unie není schopna zajistit bezpečnost nějakého vnějšího e, partnera, ať už je jakýkoliv. Jedině, co můžeme udělat, je dodržovat prostě ty závazky, které jsme podepsali v rámci různých mezinárodních umluv a závazků takže to je ta politická e, část a u justice a bezpečnosti a spravedlnosti, tam je to otázka několika týdnů, ale velký problém je obchodní e, jednání. Tam je to mnohem techničtější. Z 14 kapitol máme uzavřeny tři, takže nám jich ještě 11 zbývá. Eh, za švédského předsednictví se říkalo, že to bude trvat 6 měsíců a teď já vám říkám, že to bude 6 až 12 měsíců. Proč? Protože během volební kampaně Ukrajinci přijali určitá úsporná opatření, restriktivní opatření a také se projevilo jejich členství ve VTO a to jim značně zkomplikovalo jednání s Unií. Všechno bude záviset na jejich politické vůli. Pokud zítra Ukrajinci budou eh, odhodlaně eh, chtít postupovat dělat rychle, tak 6 až 12 měsíců mi připadá jako rozumný odhad, ale přesnější být nedokážu, protože to už by byly čisté spekulace a nikomu by to moc nepomohlo, nám určitě ne. Hodnocení evropské politiky eh, Ukrajiny směrem k Unii od posledních voleb prezident řekl prostě všechno to, co jsme od něj mohli čekat, opakoval, že pro něho e, směrování e, pro unijní e, orientace zůstává strategickou prioritou, potvrdil dva Eh, politické, eh, dva, dvě politické osobnosti jako naše partnery. Je to, eh, premiér, je to místo předseda vlády, kterého dobře známe, který měl na starosti i centrální banku. banku. Druhý je ministr zahraničních věcí Konstantin Ryšenko, kterého také dobře známe a který ví, co, máme, co mají Ukrajinci dělat. Takže toto jsou spíš dobré zprávy a snad se dá brát to, co říká prezident Janukovič vážně. Nicméně nebych bych zcela upřímný, kdybych vám neřekl, že tady jsou určité věci, které nám malinko hlavu dělají. Zmíním dva e, prvky. Je tady určitý tlak na Ukrajinu, aby se e, připojila k celní unii, kterou tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Pokud tyto tlaky by měly nést ovoce a pokud by se Unii, eh, Ukrajina měla připojit k této celní unii, tak by pro ní bylo obrovsky komplikované vytvořit eh, zónu volného obchodu s Evropskou unii, protože eh, vytvoření celní zóny s těmi třemi zeměmi, které jsem zmínil, by znamenalo, že se Ukrajina připojuje k vnějšímu společnému tarifu s třemi státy, jejíž, s nimiž jsou vnější výměny unie velmi málo liberální liberalizovány. A ti, kteří tlačí na to, aby Ukrajina přistoupila k celní unii, dobře vědí, jaké by to měly důsledky. My na druhé straně jasně hovoříme s ukrajinskými orgány, co by to pro ně znamenalo za důsledky. Další věc, která nám dělá trošičku hlavu, je to, co se odehrává v sektoru plynárenství. Víme, že se vyjednává mezi Ukrajinci a Rusy ohledně toho, jak by se měl znovu probrat eh, text dohody eh, ohledně nákup, nákupu eh, plynu, který uzavřel Putin s Timošenkovou. A víme, že Rusové tady kladou určité podmínky pro znovu otevření této smlouvy a mezi těmito podmínky podmínkami je například e, samozřejmě také otázka vytvoření určitého konzorcia, od kterého by Gazprom nebyl příliš vzdálený. Konzorcia, který by, e, které by mohlo hrát svou roli e, při tranzitu ruského plynu směrem k Unii. A i tady bychom mohli očekávat určité problémy. Takže globálně ten diskurs je uklidňující a kompetentní osoby byly jmenovány e, jako naši partneři. Bylo řečeno, že Ukrajina bude postupovat k Unii, ale Ukrajina se ne, e, neexistuje v nějakém politickém váku. Projevují si tady i další síly a síly, které nenutně tlačí Ukrajinu směrem k Unii. A nyní vstupujeme do bilaterního eh, dialogu. Máme jednu stručnou otázku. Představte si eh, ohledně otázky o uvolnění vízového režimu. Jsou to nějaké podmínky, které by Ukrajina musela splnit, než dostane vůbec nějakou cestovní mapu ohledně eh, zjednodušení eh, vízového režimu. Jsou tu tedy nějaké překážky? A jaké mohou být? Je potřebné toto vědět, abychom viděli, jak bude pokračovat pokrok. Ne, nedá se hovořit o nějakých předběžných podmínkách pro cestovní mapu. Teď se eh, vlastně probírá politicky tato otázka. Víme, jak tomu bylo s některými eh, balkánskými zeměmi. Tam ta cestovní mapa existovala a rada musí toto politické rozhodnutí přijmout. Eh, rada prostě eh, bude mít v tomto směru konečné slovo. Pan Severin? Well, uh, after this, uh, long intro... Ano, po tomto dlouhém úvodním slovu nemáme prakticky žádné otázky, ale měli bychom si tedy vyměnit názory. Domnívám se, že se tady objevilo nové okno příležitostí, které spatřujeme ve vztazích s Ukrajinou. A nesmíme promarnit tuto příležitost. Ne proto, že by došlo k dramatickým nebo strukturálním změnám na Ukrajině, ale došlo k úspěšnému vystřídání eh, vlády, vedení, což je zcela běžná normální situace v našich zemích. Měli bychom upustit od dogmatického a machiavelistického přístupu, který jsme měli v minulosti. Je tu pro ukrajinský prezident pro ukrajinská vláda nejsou ani pro ruské, ani pro evropské. Eh, toto vedení je pro ukrajinské a eh, eh, usiluje tedy o svobodu a rozvoj této země. A každý, kdo usiluje o takovéto cíle, je podle našeho názoru proevropský a současně samozřejmě pro ukrajinský. A to požaduje, abychom my eh, měli větší pochopení a byli odvážní. Musíme se tedy zaměřit na politické přidružení, eh, na konvergenci a hospodářskou spolupráci a současně musíme pokročit v té dvojcesté politice a bilaterální jednání o oblasti volného obchodu, protože jste řekli, že to nemohou být dvě takovéto oblasti volného obchodu. A závěrem bych chtěl říci, že se domnívám, že musíme vyslat tři jasné signály. Jeden bude prakticky musíme umožnit druhý eh, balíček pomoci Ukrajině, eh, protože když ji nepomůžeme pomoci řešit eh, finanční krizi, tak to by byl nejbližší krůček k promarnění této příležitosti. Dále říkáme, že je naraděné na komisi, ale je třeba vyslat jasný signál na adresu rady. A, koncovat s takovým váhavým postupem. Některé e, země jsou totiž proti a e, to je úkolem a naše delegace to také vyjádřila e, co se týče nového vizového režimu, tak ten bychom mohli umožnit za několik let, ne až z dlouhodobého hlediska. A dále bychom měli upustit od eh, dvojakosti těch vyhlídek. Eh, je to země vhodná ke členství, takže ty vyhlídky by měly být jasné. Eh, mohou se de facto stát členem, když splní určité předpoklady liberalizace víz potom, až se tedy stanou de jure členem. Pane Sivěc, prosím. Pan direktor je pevný. Děkuji. To, co jsme tady slyšeli od pana e, ředitele, e, tak e, já si myslím, že bylo určitým naznačením cesty směrem k přistoupení a my jsme řekli, že to může být cesta k přistoupení nebo cesta k něčemu jinému. Někdy je to obtížné zjistit, jistě, o co jde, je třeba hovořit a hovoří se diplomatickým jazykem, ale domnívám se, že ty tři roky vyjednávání nemohou být eh, jednoznačně popsány jako úspěšná eh, doba. Jistě na tom má svůj podíl ukrajinská strana eh, Chci se ještě zabývat tím, co řekl pan Severin. Poprvé za tři roky tady máme co dočinění s týmem, který může vést soudržnou politiku, koherentní politiku, protože tady je prezident, který nestojí v opozici vůči vládě, protože tady je parlament, který má jasnou většinu a my máme prostě partnera pro jednání. Máme eh, na druhé straně lidi, o který, s kterými můžeme hovořit o evropské politice. Já už mám určité zkušenosti a vím, že v minulosti tady tady zaznívaly různá prohlášení, ale ta nebyla následována činy. A myslím si, že dnes tady máme eh, partnera na druhé straně stolu, eh, který může hovořit jasným hlasem a o své vůli. My musíme Eh, rozlišovat mezi tím, co je takovou evropskou retorikou, ale prázdnou retorikou a tím, co je prázdnou protievropskou retorikou. Eh, před, měs- před týdnem jsme měli možnost eh, se s prezidentem Janukovičem sejít a on řekl jednoznačně, že se bojí, že Eh, by měl eh, hovořit se svými občany o Evropské unii, aniž by mohl toto doprovodit nějakými hmatatelnými výsledky. Eh, takže my opravdu potřebujeme ukázat věci, které jsou hmatatelné. Musíme ukázat vyjednané, vyřešené věci. A z tohoto hlediska si myslím, že vízová politika, vízový režim mají obrovský význam. To si myslím, že je opravdu něco, co může mít dalekosáhlé důsledky. Chtěl bych vám ještě říci, že naše delegace připravila prostudovala eh, statistiky, podle kterých pouze 4 žádostí eh, o eh, vízum je neúspěšných. A já si myslím, že to nám ukazuje, jak to vypadá s našimi vztahy s Ukrajinou. Děkuji ještě pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Pane Mingereli, ano, všichni tady si uvědomují, že nové vedení Ukrajiny nemá nějakou třetí cestu před sebou, pouze jednu či druhou možnost buď se připojit k ruské celní unii, a nebo nechat otevřené e, dveře k cestovní mapě, cest, e, k cestě e, k evropské zóně volného obchodu. Takže tady vlastně je to tak, ale nic se tam vlastně v tom eh, textu nepraví o tom, jak si Ukrajina chce počít, eh, počínat. Eh, pokud chce jít cestou do Evropy, tak nemůže vstoupit do celní unie s Ruskem. Uvědomují si plně Ukrajinci, jsou varováni Evropskou unii, že nemají na vybranou, že mají na vybranou pouze z těchto dvou variant. Thank you to conclude. Děkuji. Na závěr pan Kovačev. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane doktore Mingarelli, za aktualizaci výsledků eh, vyjednávání. Já eh, se tímto zabývám za EPP a my podporujeme eh, jednání o dalším přidružení Ukrajiny, protože sdílíme společnou historii s Ukrajinou prezidentské volby ukázaly, a včetně tedy pozorovatelů, eh, kteří tam byli za Evropskou unii, jsme se přesvědčili, že ty eh, volby byly demokratické. A mám tu několik bodů, na které by se chtěla zeptat. Je velice eh, brzo na hodnocení vlády, ale jak vidíte vyhlídky vlády? Myslíte si, že dojde v zásadním přesunu nebo posunu v jejich strategii eh, ohledně vydávají s Evropskou unii za druhé? Eh, ohledně priorit eh, na rok 2010 a přidružení Ukrajiny k EU, k této dohodě o přidružení. Ehm, vypadá to, že to budou potíže. Co si o tom myslíte? Například eh, jsou tu potíže eh, s Národním antikorupčním akčním plánem. Je to tedy země, která ještě má potíže v boji proti korupci. A za třetí, jak komise hodnotí účast Ukrajiny ehm, Eh, synergie Černého moře, protože eh, východní partnerství a eh, synergie Černého moře se v určitém způsobu překrývají nebo jsou konkurenty. Takže tu jsou určité prostředky, které jsou dostupné buď pro jednu nebo pro druhou strategii. Co si tedy myslíte o pozici Ukrajiny v těchto programech? Děkuji. Jako poslední pan Tanok. Děkuji, pane předsedající. Stručná otázka na komisi. Volal mi novinář z Kieva a chtěl bych slyšet váš komentář. Jaký je názor komise? Myslím, že volali do DG Energetika. E, nová vláda v Kijově a pan Janukovič a pan Bojko jako minister pro energetiku připravují dohodu s panem Ferst Fertašem, který je hlavním akcionářem eh, Rosukrenergo, podniku, který využil miliardy dolarů jako zprostředkovatel mezi ruským Gazpromem a ukrajinskými spotřebiteli. Nová ukrajinská vláda se říká, že by chtěla se odvětšit panu Frkašovi, který je velkým, byl velkým eh, dárcem pro eh, předvolební kampaň pana Jokanoviče tím, že mu umožní vzít si značnou část eh, do um, potrubí, buď tím, že tedy vybuduje nové potrubí, a nebo bude využívat to potrubí, které už vlastní ukrajinský stát. A pak je tu otázka pro Evropskou unii a komisi, protože ty by měly být proti. A znamenalo by to nepochybně eh, využití eh, využití finančních prostředků EU, eh, které by byly takto tímto způsobem převedeny této společnosti nebo využívány touto společností. Jak, jak se na to díváte? Nevím, zda máte přeč říct ano či ne. Já se pokusím na tyto odpo- otázky odpovědět. Zdá se jim, že není důvod eh, jít konfrontační cestou vzhledem k novým orgánům, to je evidentní. Víme, že prezident Janukovič prodělal eh, během posledních deseti let eh, výrazný vývoj a po druhé, když byl premiérem, tak vedl politiku, která byla velmi odlišná od politiky, kdy, kterou vedl, když byl premiérem poprvé. Bylo to za druhé Janukovičovy vlády, co Eh, Ukrajina eh, v radě schválila 21 zákonů, které jí umožnili vstoupit do VTO, takže tady není důvod eh, mít nějaký podezíravý přístup vůči novým orgánům moci. Naopak, jak jsem vám řekl, lidé kolem prezidenta Janukoviče, premiér Azarov a ministr zahraničních věcí Ješenko jsou důrazní lidé, pracovití lidé, kteří většinou také drží slovo. Takže je důvod eh, v tomto směru věřit jejich vůli přistoupit eh, blíž k Evropské unii eh, my jsme se dozvěděli o my jsme vzali zvolení Janukoviče a jmenování jeho týmu jako šanci k těm třema sdělením, které, o kterých hovořil pan Severin balíček pomoci pro vystoupení z krize, tak eh, my tady máme 600 milionů eur jako makroekonomickou eh, eh, pomoc. Je to náš návrh, vy ho budete muset samozřejmě schválit a poté, co tedy bude v rámci režimu standby Mezinárodního měnového fondu Ukrajina schopna prokázat, že splnila ty podmínky, které jí byly stanoveny v těch následujících sedmi měsících měsících, tak ty peníze mohou být odblokovány. Volný pohyb, o tom jsem hovořil, k tomu již asi nemusím nic dodávat. A ohledně perspektivy přistoupení, tak eh, to je asi něco, co není na pořadu dne v tuto chvíli. Každopádně článek 49 eh, smlouvy říká, že jakákoliv evropská země, která eh, prostě splní určitý počet podmínek, právní stát, respekt lidských práv, respekt menšin a tak dále, může o přistoupení žádat. E, myslím si, e, ty tři roky, že nejsou úspěšné toho vyjednávání, no jistě se dá vždycky e, říct, že to šlo udělat lépe, ale my jsme nejenom jednali, jak jsem vám řekl, my jsme také učinili realitou akční plán dobrého sousedství a také jsme nastolili agendu přistoupení a myslím si, že to byly velké kroky ku předu, které tady byly uskutečněny v celé řadě oblastí. A zároveň je třeba si uvědomit, že tady hovoříme o určité dohodě, eh, které která podle odborníků na e, institucionální a právní záležitosti e, patří k jedním z nejsložitějších a vyžaduje si v důsledku toho určitý čas. K otázce pana Landsbergy se e, zdali si uvědomují, co by nastalo, kdyby šli tedy se svými třemi východními sousedy do celní unie. Ano, my jsme jim to vysvětlili velmi podrobně, velmi do, do důsledku, takže oni vědí, o co jde. A ještě k těm posledním otázkám. Reforma justičního systému a protikorupční opatření. Hodně, bylo, eh, hodně práce bylo odvedeno za ty poslední dva roky, ale zároveň také hodně ještě zbývá. Jsou to vlastně dvě oblasti reform, které podle našeho názoru by měly být prioritou v těch nadcházejících měsících. Posílení nezávislosti soudců a státních zástupců a eh, zvýšení úsilí v boji proti korupci. Ale tady není Ukrajina zdaleka sama, která by měla v těchto dvou oblastech eh, zaznamenat nějaký pokrok a ještě v té synergii černomořské a e, to je jasné, to je právě na Ukrajině, v Kijevu, kde se tato iniciativa zrodila, říct, že tady nejsou nějaké fondy k dispozici pro tuto iniciativu, to by nebylo přesné, ty fondy tady jsou, i když to není tak úplně jednoduché. A říct, že tady je konkurence mezi černomorskou synergií a východoevropským partnerstvím, to není tak. E, černomorská synergie je prostě organizace spolupráce regionálního charakteru kolem Černého moře. A východní partnerství to je jak učinit, aby naši, e, našich šest e, sousedů z východu a e, kolem Kavkazu e, přiblížili k Evropské unii. Toto jsou tedy dvě iniciativy, které se v žádném případě nemohou překrývat. A k otázce pana Tanoka, ano, víme, že Eh, majitele Rosu Energo, kteří byli vyvlastněni eh, vládou eh, Timošenkové, žádají o vlastně náhradu určité části zásob plynu, o kterých tvrdí, že jim byly skonfiskovány a že chtějí tedy za tuto konfiskaci nějakou náhradu a vy také víte, pane Tanaku, protože znáte Ukrajinu alespoň tak dobře jako já, že tady je určitý e, počet zástupců e, tohoto e, kolosů, které mají, kteří mají teď posty poměrně odpovědné, protože eh, tito bývalí majitelé, alespoň někteří, financovali kampaň Janukoviče. Takže kam tohle všechno povede? No, jistě si dovedete představit, že to může jít různými eh, stranami, ale každopádně žádné fondy komise či Evropské investiční banky nebudou použity pro eh, tyto Eh, účely a za druhé, my jsme ukrajinským orgánům jasně naznačili, včetně ministra Bojka, eh, že eh, by nebylo dobré přijímat nějaká nepromyšlená opatření v této oblasti. Thank you, Mr. Děkujeme za tato uklidňující sdělení. Děkuji vám za vaši prezentaci, pane Mingarelli, a můžeme přijít k dalšímu bodu, kterým je návrh usnesení o situaci v Bosně a Hercegovině. A jak víte, 3. října se budou konat volby politicky, tam je stagnující situace a pořád ještě čekáme na stanovisko Evropské komise ohledně liberalizace víz. Chci požádat paní Doris Pak, aby se ujala slova. Děkuji vám. Já mohu říci, že zpráva, kterou jsem posledně odevzdala, by mohla být použita stejně jako e, před rokem, ale věci se zhoršily. Nejsme v situaci, že bychom mohli říci, že politická situace se zlepšila. Politikové e, usilují o zlepšení. Naopak musíme skonstatovat, že je tady málo dobré vůle proto aby situace byla únosná do budoucna ty jednotlivé úvahy, které si to můžete přečíst, ukazují, jaká je tam situace, dochází k politické stagnaci, ukazují, že se eh, projevuje stále více nacionalistická rétorika a to nejenom proto, že se na podzim budou konat volby, taková to rétorika zaznívala i v loni, i rok předtím, více či méně ostré eh, výhrůžky eh, zaznívají z republiky republiky Srbsko slyšíme, že usilují o oddělení státu a s tím se nepočítá, protože jinak premiér v republice Srbska eh, požaduje striktní dodržování dohody z Dayton květnu, ale tam nic nestojí o striktním oddělení. My jsme podpořili eh, dohodu s Daytonu, protože to byla jediná možnost, jak tu obnovit eh, situaci ta obnova se moc nepodařila, takže dnes eh, musíme čelit situaci, respektive místní politikové čelit situaci, že máme dvě entity, kdy se jedna domnívá, že je stát ve státě, ale celý stát Bosna eh, jako samotný eh, hledá cestu do Evropské unie. Republika Srbská a Bosensko Ruská federace jsou eh, součástí celku a musí vystupovat jako celek. Eh, proto musí postoupit eh, moc a suverenitu tomu celkovému státu, jinak celkový stát fungovat nemůže. Taková je situace v každém státě, to se netýká jenom Bosny a Hercegoviny. Takže tu máme situaci, která se nezlepšila. Eh, celkový stát eh, stále ještě není silný, oslabují ho tyto projevy nacionalismu, tato rétorika a eh, ne, nechuť přijmout tento celkový stát. Nemáme tu také žádný nejvyšší soud, který by se postaral o to, aby se e, systémy slaďovaly. Potom zažíváme také stále útoky Republiky Srbska na e, kompetenci justičních orgánů na celkové úrovni a to neprospívá eh, jednotě. No, potom eh, všichni známe tuto situaci, máme vysokého reprezentanta, mezinárodního reprezentanta, který ale má dva úkoly, je také zástupcem Evropské unie a my jsme vždy doufali, že práce vysokého eh, reprezentanta by jednoho dne mohla skončit, protože doufáme, že v zemi budou rozumní eh, politikové, kteří eh, vloží osudy do rukou těch lidí. Ale někteří politikové Eh, si to neuvědomují. Někteří se chovají tak, jako kdyby tato země byla součástí jejich strany. Eh, na místo úvah, aby vedli svou zemi do Evropské unie, že si lidé tuto cestu přejí. A eh, je tu určitá cestovní mapa, kterou je třeba naplňovat. Jsou tu podmínky, které je třeba plnit a každý ví, že podmínky byly eh, předloženy, když jsme navštívili posledně eh, Bosnu na jaře tohoto roku mohli jsme skonstatovat, že politikové eh, projevili vůli naplňovat cest cestovní mapu, která povede k uvolnění vízového režimu. To učinili, za to si zaslouží pochvalu, udělali něco, eh, na če- eh, občané v jejich zemi dávno čekali. To ano, ale v jednání s politiky eh, jsme slýchali jedno stanovte nám cestovní mapu i pro jiné oblasti. E, není jim vůbec jasné, že ta cestovní mapa existuje. Ano, máme stabilizační dohodu a dohodu o přidružení, celou řadu věcí, které je třeba plnit a také cestovní mapu e, k ukončení činnosti toho vysokého zástupce. Takže plány tu jsou, musí je jenom konsekventně plnit. Tak jak díky Bohu Eh, splnili předpoklady pro uvolnění vízového režimu. V této zprávě jsem poznamenala také něco, eh, co bylo opravdu smutné v minulosti a je to skutečnost, že Bosna a Hercegovina se o ty eh, stovky eh, žen a dívek, které byly znásilněny v letech 92 až 95, vůbec nepostarala. Nedošlo k žádné eh, nápravě a tyto oběti znásilnění eh, zažívají také málo respektu. Zacházení s nimi je z části nedůstojné, nemají žádnou podporu, ochranu, aby si mohli vybudovat nový život. E, a přesně tento aspekt e, by e, měl mít naše větší pozornost. A v těch eh, jednotlivých eh, celcích se tato podmínka musí eh, splnit, aby došlo k spravedlnosti pro tyto oběti. Dále, co se týče systému vzdělávání, Nedomnívám se, že v této zemi je opravdu moderní systém vzdělávání, nepřekonává etnické rozdělení a v mnoha oblastech neodpovídá nárokům naší Evropské unie. Jakožto Evropský parlament eh, máme program celoživotního učení. Otevřeli jsme ho pro eh, tuto zemi na naléhání komise od roku 2007 je ten program celoživotního vzdělávání Erasmus, Comenius a tak dále, ale e, e, nevyužívají toho. Bosna Hercegovina toho nevyužívá. Je tam, myslíme, 13 ministrů školství a nemáme nějakou e, mezinárodní agenturu, která by působila jako prostředník a ty prostředky, které jsou zapotřebí pro tento eh, program, by dostali z IPA fondu, ale prostě nejsou eh, toho schopni. Proto se tedy nezměnila ta situace, která byla vytvořena Washingtonem. Je tu 16 eh, kantonů, 16 vlád, nad nimi federální vláda a potom ten celkový stát, jak to tedy má fungovat taková je tam situace. Ve zprávě jsme se snažili eh, eh, zareagovat na jednotlivé otázky, klást požadavky co je podle našeho názoru třeba učinit. Také bychom měli myslet na to, aby Rada a komise, alespoň podle mého, měli eh, projevit eh, větší eh, sílu při vedení a měli působit jako hnací síla, když si vezmete, že za španělského předsednictví je tu snaha obnovit jednání pět měsíců před volbami kdy možné vytvořit nějakou změnu v ústavě a ta ústava se musí změnit, aby ten stát fungoval a my slyšíme, že si to nikdo nepřeje, protože eh, v loni na podzim, když se o to pokoušeli švédové eh, docílit změny ústavy, že se to také nepodařilo a tak se říká, nechceme nic, to Nechceme je především eh, premiér Republiky Srbska, to si můžeme právě přečíst v tisku, eh, nepřeje si žádnou změnu ústavy a tečka. Takže jsme v situaci, která slibuje eh, neúnosnou budoucnost této zemi, proto musíme vystupovat tvrději a naléhavěji, když v dnešní době čteme o tom, že požadavky pana Martineze a pana Steinbecka pravděpodobně budou bezvýsledné, připravili prohlášení, které nebude nikdo akceptovat. Pak již nyní slyšíme, že američané říkají, no po volbách my, američané, prosadíme e, e reformu ústavy a kde teda vězí Evropská unie, tak to bylo už posledně v roce 2006 Evropská unie nebyla do této záležitosti zapojena. To znamená, že máme zase stejnou situaci jako tenkrát a to se nesmí stát. A dále skutečnost, že eh, soudní dvůr ve Štrasburku, což jsme ale všichni eh, eh, věděli, že ta ústava Statenu eh, nemá pravdu, když říká, že jedno že se musí volit, smí volit lidé do státních funkcí, kteří se eh, rekrutují ze všech eh, těch tří etnik, Chorvaté, Bosňáci a Hercegoviny, a že Eh, jinak není možné usilovat o funkce. Ty ostatní, the others, to jsou ti, kteří o sobě nemohou říci, že jsou srbové, chorvati nebo muslimové, The others, ostatní jsou všichni ti, kteří e, jsou z e, e, více národnostních rodin, kdo má srbskou matku a Chorvata jako otce, kdo to je, ke komu se hlásí, patří k těm, kteří jsou v ústavě uvedení jako the others. To je takové demotivující, nedůstojné říkat ostatní. A ti ostatní ostatní nesmějí ani kandidovat. Evropský soudní dvůr to skonstatoval poté, eh, co tu bylo toto úsilí a my očekáváme, že se při příštích volbách změní eh, volební právo a ústava, že budou moci kandidovat i ti ostatní. Jak se na to dívám, tak tu jsou opravdu velké problémy, aby se změnila ústava ještě před volbami. Je tu úsilí eh, ze strany pana Dodika eh, dosáhnout změny v jednom malém případě, kandidovat na úřad prezidenta a na další funkce může jeden z Republiky Srbska a dva z té federace, eh, Chorvatsko-Muslimské federace, aniž by bylo řečeno eh, Chorvat, Srb a Muslim, ale to je jenom jeden dílčí aspekt a pokud eh, to má být ten nejmenší společný jmenovatel, potom nevím, zda ten zda, by za politikové budou respektovat tento judikát Evropského soudního dvora. Chtěla bych vás poprosit, abychom byli jednotní, aby konečně vznikl v Bosně a Hercegovině nejvyšší soud v německém překladu e, jsou určité e, chyby, které nebudu uvádět. Udělám takový pozměňovací návrh, aby vyhovoval anglické verzi. A také hovoříme o tom, že téma eh, boje s organizovaným zločinem, eh, korupcí a s válečnými zločiny je třeba brát vážněji a také téma eh, sexuálního násilí je třeba začlenit do trestního zákonníka, aby bylo možné vyplatit obětem příslušné očkodnění těm ženám a dívkám, když už jsme tak daleko, že se uznává znásilnění jako válečný zločin před Mezinárodním soudním dvorem. pod potom i na úrovni Bosny a Hercegovině musí být vytvořena možnost, aby tyto ženy a dívky dostaly nějaké očkodnění. A také hovoříme o tom, že e, návrat e, uprchlíků a e, vyhnanců není stále ještě dostatečně zajištěn. A téma společného ubytování eh, si také zaslouží pozornost. Ještě jsem zapomněla zde uvést to, že lidé, kteří v Bosně a Hercegovině v republice Srbska dříve žili a byli vyhnáni a se mají vrátit eh, zpátky. Eh, tato část kolem Banja Luka vypadá jako po válce, proto se nikdo nevrátil a to je vlastně škoda v regionu, eh, který se hodně využíval zemědělsky. Korupce je obrovské téma korupce zejména proniká do vládních struktur při eh, přidělování veřejných zakázek, při udělování živnostenských polovi, povolení v oblasti zdraví, dopravy, prostě všude korupce hraje velkou roli. A to všude, nejenom v jedné části, i na federální úrovni. Eh, to, co zde uvádíme, eh, je uvedeno tak, že nechceme nikoho obvinovat, chceme eh, to eh, eh, uvést na pravou míru a říct si, co je třeba udělat. Systém školství, vzdělávání se musí zlepšit, musí se opravdu přizpůsobit evropské úrovni. Také bych chtěla požádat, abychom udělali jeden pozměňovací návrh, mohu ho předložit sama eh, v, pro eh, oblast odborného vzdělávání, protože v mnoha oblastech eh, například porodní asistentka je opravdu velice špatné vzdělávání. Měli bychom se pokusit s IPA fondu s pomocí Evropské unie dosáhnout restrukturalizace. Téma víza tu již zaznělo. Viděli jsme, že politikové v tomto případě pracovali dobře. Doufáme, že eh, velice záhy to povede k, pozitivnímu výsledku, ale v Bosně je osobní doprava také e, není e, zcela bez překážek, zejména v oblasti předpisu pracovního práva, sociálního e, zabezpečení naráží na obrovské překážky, protože mezi jednotlivými oblasti jsou nepřekonatelné zdi a je třeba se postarat o to, aby pohyb pracovníků byl umožněn umožněn. Vyzýváme, aby eh, sčítání lidu, tedy zákon o eh, sčítání lidu teď má být schválen a má se konat v roce 2011, eh, naráží na problémy, někteří nechtějí to, co tam bylo, někteří nechtějí, aby bylo jasně vědět, kdo patří ke kterému etiku, to se tedy teď nedá realizovat. Další problém o kterém je třeba hovořit a patří k cestovní mapě, je téma státního vlastnictví. Stát je Bosna Hercegovina, ale rozdělování státního majetku je důležitým kritériem a proto se musíme snažit přimět politiky k tomu, aby s tím eh, vysokým zástupcem spolupracovali, co se týče přidělení státního majetku jednotlivým entitám. Mohu poblahopřát, eh, že se federaci mezi tím podařilo získat prostředky od měnového fondu, protože uskutečnila některé nutné eh, zákony, aby mohli získat pomoc Mezinárodního měnového fondu. Regionální spolupráce je také důležitá asi jsem hovořila o všem důležitém, ale samozřejmě tu jsou ještě některé mezery. Děkuji, jsem přesvědčen, že jste to udělala, ale v každém případě se přihlásilo 11 řečníků do diskuze. Jedna výhoda byla ta, že jste opravdu komplexně eh, pokryla celou tu situaci, takže příspěvky budou možná kratší. Chtěl bych se zmínit o tom, že nejprve dám slovo stínovým zpravodajům. A potom budou následovat další, co jsou na seznamu. Pan Kukan začne. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Já jsem předseda delegace, nejsem. Nejsem nav- stínový navrhovatel, takže to byl takový posun v kariéře. Nejdře bych rád poblahopřál paní Doris Pak k této zprávě, kterou nám přednesla a zmínila se prakticky o všech důležitých bodech eh, týkající se situace v Bosně a Hercegovině. Rád bych se zmínil o několika tématech, která podle mne je třeba zdůraznit v kontextu této zprávy a usnesení. Už jste se zmínila, letos budou volby v této zemi. A od politiků z Bosny a Hercegoviny jsme slyšeli, že to je špatná doba, že nelze ničeho dosáhnout, že tam je mimořádná situace před volbami. Já si myslím, že bychom by se na to měli dívat jinak. Stejně bychom to měli zkusit. Naopak bychom měli využít předvolební situaci jako páku k tomu, abychom politiky tlačili k nutným ekonomickým a dalším reformám. Nevím, zda výsledek bude pozitivní, ale je třeba eh, diferencovat takto přístup. Ohledně pokroku k evropské integraci v Bosně a Hercegovině víme, že jde velice pomalu, než v jiných zemích v regionu. Mnohokrát to bylo zdůrazňováno komisí ve zprávě o pokroku, ale také delegace Evropského parlamentu pro jeho východní Evropu opakovaně volala politiky k tomu, aby vynaložili větší úsilí na reformní snahy takže jsme zklamáni omezeným pokrokem reform zaměřených na přiblížení k EU v průběhu velice dlouhého období. Totéž lze říci o pokroku k plnění požadavků paktu růstu a stability. Bosna a Hercegovina musí pokročit v ústavních reformách, které by měly vést k ustavení koherentnějšího ústavního systému, a fungování nezávislých institucí ekonomicky. Řečeno ekonomické reformy jsou také potřebné, zejména ty strukturální, zrušení bariér, e, které by umožnily vytvoření jednotného ekonomického prostoru, a je třeba pokročit v privatizačním procesu. Doufám, že s pomocí předstupních fondů EU strukturální a e, ekonomické reformy budou provedeny. V tomto kontextu e, je třeba se zmínit i o narůstající nezaměstnanosti, protože už je to 40 Ještě dvě poznámky, pane předsedo. Myslím, že nezávislost veřejných médií by také měla být zmíněna v té zprávě. není tam a měli bychom zvážit tedy začlenění tohoto tématu, protože v tomto kontextu veřejná média by měla být chápána jako důležitý prostředek boje proti etnický, eh, etnické a další nesnášenlivosti. Samozřejmě pokud fungují správně, zodpovědně a proevropsky. Já nevím, do jaké míry to je realistické, ale můžeme to zkusit. A poslední bod to je liberalizace, tam plně souhlasím s Doris. Měli bych pokrok. Doufám, že Evropská komise nám záhy předloží legislativní balíček k tomuto tématu. Očekávám, že bude mít pozitivní postoj a že Evropský parlament bude schopen rychle tuto otázku tež vyřídit. Předsedající, děkuji pan Vigenin, který bude hovořit za paní Boskursinovou zpravodajku. Děkuji vám, pane předsedající. Paní Pak, vážené kolegyně a kolegové, za paní Boskur bych rád poděkoval zpravodajce za vykonanou práci hluboce analyzovala situaci. Je to opravdu velmi dobrá zpráva, fundovaná, takže nemáme velké třecí plochy eh, jako politická skupina a myslím, že poskytne i jasné sdělení Bosně Hercegovině. Za paní Boskur bych rád také vyjádřil uspokojení nad tím, že ti, kdo um, otázky týkající se lidí, kteří přežili válku, se uh, objevují v této zprávě. Doposud jim ale nebyla věnována dostatečná pozornost. Za sociální demokraty, nebo tedy za socialisty a demokraty, bychom chtěli přednést pozměňovací návrhy týkající se toho, že perspektiva členství v EU je něco, co spojuje lidi. A to je jednou z pobídek pro tamní obyvatele. E, v tomto směru tedy mm, předneseme nějaký pozměňovací návrh. E, v červenci mm, si připomeneme 15 let od pádu Srebrenice a e, to bychom také měli vzpomenout. Pak tu jsou ještě další témata, která považujeme za důležitá. Chtělo by zdůraznit situaci žen, také menšin, včetně romské, židovské a dalších, také některé pozměňovací návrhy eh, ohledně velkých problémů Bosny a Hercegoviny. Eh, Eh, protože je to země, která je transitem, transitním územím pro obchodování s eh, lidmi. A pak je to otázka vnitřně vysídlených osob. Mm, do, nedošlo k dostatečné rekonstrukci země po válce. Je tam vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi. navíc ta čísla, co jsem posledně slyšela, to je na, slyšeli, to je na 40%. Já nevím, to by bylo skutečně velice závažné, to by rád viděl, jak ty lidé vůbec přežívají, protože to musí nějak eh, souviset s šedou ekonomikou. Ale je to opravdu téma, kterému bychom se konkrétně měli věnovat. A ještě jednu poznámku v této zprávě a Díky vám, paní, pak vidíme tedy zklamání nad nedostatkem pokroku v dané zemi a možná bychom měli se hlouběji zaměřit snad ne v této zprávě, ale obecně na to, proč pokrok je tak slabý v Bosně a Hercegovině, proč se nám nedaří jak si najít způsob, ne tedy mm, Eh, vybudovat tamní orgány, to ne, ale jak přimět zemi, aby směřovala eh, tím směrem, který oni znají, eh, který je vytyčený, protože oni mm, neumožňují své zemi, aby se rozvíjela, to je opravdu velice překvapivé. A ještě bych ti rád poznamenal, že naše politická strana SD v Sarajevu byla a měli jsme takovou představu, že tam je mizerná nálada. Co se týče Bosny a Hercegoviny, někdy vidíme stromy, za, pro stromy zapomínáme na les. A proto bychom měli jako socialisté eh, podporovat myšlenku eh, rozšíření na rok 2014 ale um, alespoň bychom takto mohli dodat energii do tohoto procesu. Země jako Bosna a Hercegovina by tak vykonaly nové úsilí proto, že by už měli mm, představu o tom, že jsme ochotni silněji uh, usilovat o to společně s Bosnou a Hercegovinou. Já to říkám, protože když se podíváme například na ten eh, časový harmonogram pro vizový režim, kde jsou jasné požadavky, ty lze měřit, ty lze posoudit, a eh, pak uvidíme, že mm, se věci docela rozpohybují. A Bosna Hercegovina bude mít docela příležitost eh, dosáhnout bezvízového režimu Ovšem perspektiva členství v EU e, prozatím byla pro Bosnu a Hercegovinu e, ne, nepříliš zdůrazněná, proto bychom mohli snad ne v této zprávě, ale v nějaké další se na to zaměřit. Paní Ladford, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s e, předřečníky tom smyslu, že paní Pak tady předkládá skutečně excelentní zprávu a její úvod do diskuze, prezentace zprávy byly velmi jednoznačně velmi pochopitelné. Mám pár eh, poznámek a budu Eh, musím říct, že jsem ráda, že se eh, paní kolegyně eh, zmínila o celé řadě témat od korupce přes zprávu o justici. Tam možná se ještě mohly některé věci prohloubit pár věcí, pár oblastí, kde bychom mohli tu zprávu trošičku ještě dopracovat, zdůraznit urgentnost. Nejprve je to otázka segregace ve školách e, podle systému dvě školy pod jednou střechou. To je naprosto nepřijatelné tak dlouho po Daytonu, který e, vlastně v tomto směru stanovil určité, určité jasné cíly. To, e, je jedna věc. Jsem velice ráda, že paní eh, Peck hovořila o spravedlnosti, o obětech sexuálního násilí. Eh, možná, že kdybychom se tomuto věnovali obecně víc v posledních 15 letech, tak bychom neviděli znásilňování jako tak často používanou zbraň v celé řadě konfliktů eh, a v Bosně se také nakonec musela se k tomuto postavit eh, důrazněji. Také bych ráda, kdyby eh, se více zdůraznila nutnost reformy volebního eh, zákona. Ostatně to paní Peck také říká, dochází k diskriminaci a to je něco, co musí být naprosto jednoznačně odstraněno. Neústavní lépe řečeno, e, výraznější ústavní reforma, tak tady musíme říct, že e, to prostě všechno bude pokračovat, i když není třeba realistické e, předvídat, že to bude dokončeno někdy do října podle té lhůty. Chtěl bych, chtěla bych se zeptat paní Pek, co si myslí o návrhu. Myslím si, že to je tento týden, protože čtu zprávy z minulého týdne, že předsednictví a Spojené státy navrhují návrh usnesení, podle kterého by se strany eh, v Bosně shodly na sepsání ústavy po volbách. Každopádně musíme zdůrazňovat absolutní nutnost, eh, aby tedy byla ústava, funkční stát, to jsou požadavky na přistoupení k Unii. A pak je tady nutno zdůraznit také ekonomický a sociální post, eh, pokrok. Eh, to je třeba eh, také propojit s tou ústavní situací, která je vlastně propojena s nedobrou hospodářskou situací a také neschopnost z toho vyplývá využít některé možnosti nabízené Unii. Liberalizace víz, to je pokrok, eh, tady je prostě doznáno určité pokroky, to je jasné, protože tady bosenské úřady prostě si to vzali za své, funguje to, oni prostě mohou fungovat, mohou být efektivní, pokud se do toho opravdu dají. Bylo by dobré, kdybychom, eh, eh, pokud je tomu tak, eh, mohli zaznamenat v této zprávě hodnocení, pozitivní hodnocení komise v tomto smyslu. Také bychom tedy Bosně měli poblahopřát k tomu, že se stala eh, dočasným hlasujícím členem Bez, Rady bezpečnosti OSN. A v neposlední řadě si kladu otázku, zda by tady nebyl prostor na to zmínit usnesení srbského eh, parlamentu k Srebrenici, i když tam je vyjmu toto slovo eh, genocida, ale také se tam hovoří o územní celistvosti Bosny a možná, že bychom eh, bosenský eh, parlament mohli také takovýto dokument podpořit v přijetí obdobného dokumentu. V neposlední řadě je tady plán E, té regionální konference 1. července o postupu směrem k Unii. Já vím, že v březnu se konala obdobná konference ve Slovensku a údajně nebyla e, tam zaznamenána přítomnost e, unijních představitelů, ani srbských. Kosovo tam zastoupeno bylo, asi šlo o nějakou dohodu se Srbskem a jenom doufám, že toho 1. června eh, tam prostě líní eh, zástupci budou, ať už eh, Srbsko bude přítomno či ne. Paní z Argentíny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je hrozné slyšet, že země, která chce dosáhnout stejného pokroku jako její jsou sedí je uvržena do velkého zmatku a proto jsou tyto požadavky plněny jenom omezeně. Musíme si to zvážit, jakožto Evropský parlament si samozřejmě přejíme stabilitu v tomto regionu, ale situace taková není a to je politování hodné. A to se projevuje u dětí, které nemohou sedět společně ve školních lavicích. Paní, pak chtěla bych vám poblahopřát této zprávě a také bych ráda eh, navázala na vaši poznámku, že se i dnes používá násilí vůči ženám, že se používalo dříve jako vojenská zbraně. Dále, co se týče postavení menšin v Bosně a nebo oddělování školních tříd a oddělování mezi lidmi. To zde také zaznělo, ale zástupci různých etnik nebo různých náboženských skupin a také se to týká homosexuálů. Paní pak se vyjádřila pozitivně vůči požadavkům z spjatým s zrušením vízové povinnosti, ale toho nemůžeme dosáhnout ještě před létem. Otázka nezní tak, zda je to možné v Bosně Hercegovině. Otázka zní, zda k tomu dospěla komise a já bych na to odpověděla pravděpodobně ještě ne. A potom další otázka je tedy dobré, aby sekretariát komise spojoval určité otázky s úřadem eh, vysokého zástupce. Je to stejná osoba. Jak je tedy možné zase posílit tuto pozici a potom trvale udržitelná energetika nebo zelené energie. Bosna a Hercegovina potřebuje podporu v této oblasti, také potřebuje mezinárodní energetickou strategii. Je třeba, aby se v místních elektrárnách eh, eh, produkovala udržitelně energie. Děkuji. Děkuji. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Také chci poděkovat paní Pak za její zprávu a chci přednést jednu obecnou poznámku. Nehledě na to, že vaše kritika a záběry jsou eh, správné, já mám závažné pochybnosti ohledně toho, že obvinování eh, a zvýšený hlas by byly vhodné v této zprávě. Omlouvám se to, že to tak říkám, ale EU se musí rozhodnout, zda chce hovořit se svobodnou zemí nebo s protektorátem. Pokud tedy chceme hovořit s nezávislou zemí, tak není eh, produktivní, je kontraproduktivní eh, využívat takto zvýšený hlas. Jedná se také o to, abychom kontrolovali eh, situaci u orgánů, které umožňují různé eh, výdaje, se kterými nesouhlasíme. Eh, je pravda, že došlo k přerušení krve prolití, ale hm, dogmatická situace, která panuje v zemi, dovedla k celou zemi k tomu, aby ten konflikt zamrzl a není tu žádná skupina Eh, která by pomáhala občanům eh, v Bosně a Hercegovině. Teď se omezím na následující. To, co my teď máme v ruce, podle mého ne, nevede k pragmatickému zrušení víz před eh, prázdninami. Kaž by se to mohlo stát a kaž bychom to mohli podpořit jako parlament, ale nemůžeme dovolit, aby došlo ke spekulacím, které by mohly vzniknout. A pak se hovořilo o volbách v říjnu 2010. Eh, jak řadě posledních věcí, další věci bych chtěla ještě přiložit pozměňovací návrhy. Paní Ibrisagič. Tak, rade. Já... Děkuji. Situace je taková, když eh, je úvodní slovo dlouhé, tak potom máme málo času na připomínky, ale chtěla bych poblahopřát Doris k tomuto textu, který vytvořila. Jistě tu jsou ještě některé drobnosti, které bychom mohli vylepšit. Také možná předložím některé pozměňovací návrhy, ale v celku za to jde o ty nutné reformy, které jsou blokovány. Vy jste se o těch důležitých problémech zmínila. Sociální otázky, všechny tyto velké důležité otázky tu obsaženy jsou. Také bych chtěla podpořit to, co řekli někteří mý předřečníci, například otázky menšin, to bychom možná mohli ještě více zdůraznit, ale k tomu žádné pozměňovací návrhy nepředložím. Takže několik málo připomínek. Často jsem stále znovu slychla dvě věci. Za prvé, v diskuzi stále znovu zaznívá, Bosna je transitní zemí pro eh, nejrůznější obchod, eh, obchod s lidmi a to samozřejmě není akceptovatelné. Ale já jsem to slýchávala stále znovu a myslím, že teď na to musím zareagovat. Tak to není. Sice jsme to stále znovu slýchali a stále znovu se to eh, potvrzuje, já to také nemohu úplně vyvrátit, ale příliš se to vystvihuje. To se přece týká jiných regionů, jiných zemí, které jsou tedy transitní oblastí pro tento typ obchodu. A potom ještě druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, bylo zde hovořeno o úřadu vysokého zástupce. Že to, to též jako Evropská komise, to není pravda. To je jedna osoba, která v sobě slučuje dvě funkce. Special Representative Evropské unie a druhá je funkce vysokého zástupce. To jsou dvě různé věci. E, to souvisí s otázkami. Ten úřad vysokého zástupce se týká tedy toho společenství a jinak mohu tedy e, pouze podpořit, co zaznělo. Nesmíme postupovat ukvapeně. Někdy to jsou otázky, o kterých stále znovu diskutují nacionalisté. Mohu podpořit pouze to, co vyjádřila paní Kopa ve své otázce, jak vypadá tato situace. Tady si klademe otázku, když je tu ta dvojí nacionalistická pozice v Bosně. Je třeba přesně vědět, co se tady odehrává. A Původně tu byl nedostatek vůle reagovat. A proto nastala takováto situace. Dohoda z Daytonu měla vlastně ukončit krve prolití a vést k normalizaci situace. To je nutné, aby se nějaký stát mohl stát partnerem EU. A tyto entity jsou velice důležité. Republika Srbska to všechno blokovala a to vedlo k situaci, kterou e, teď vidíme. To jsme, toho jsme byli svědky 15 let. Já se nedomnívám, že je to příliš kritické. Já si myslím, že musíme eh, označovat věci pravým jménem a hovořit o nich otevřeně. Musíme kritizovat, k čemu došlo, co se tady odehrávalo v posledních 15 letech. Předložím pozměňovací návrh a prosím, abyste tento text podpořili. Cidnik. Najprej by rád Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně eh, Doris pak chci poděkovat za tuto zprávu. Myslím, že je komplexní, zajímavá, dobře vyvážená. A proto jsem přesvědčen, že tady má správnou váhu. Tato zpráva je dobrým základem pro další práci. Samozřejmě předložíme pár pozměňovacích návrhů, aby tato zpráva byla ještě rozhodnější. Chci poblahopřát paní Pak k tomu, že začlenila také oběti, zejména e, ženy e, z Bosny, které jsou oběťmi násilí do této zprávy. Kolegové mají pravdu, je třeba těmto e, obětem věnovat větší pozornost. Nejde jen o oběti, ale také o Eh, ty, kdo se dopustili těchto činů a utekli z Bosny, eh, eh, vím o jedné oběti, která byla znásilněna v Bosně a nyní žije v EU na stejné ulici s tím, kdo se dopustil tohoto zločinu a přitom dosáhl azylu v této evropské zemi. Dokážete si představit, jaké trauma to působí. A tato země, která azyl udělila, prohlásila, že e, k, ke znásilnění došlo před dávnou dobou a proto nelze tedy e, pachatele e, za to trestat. A myslím, že toto je správná příležitost, kdybychom se podobným tématům měli věnovat. Usnesení o Srebrenici bylo přijano, přijato v Srbsku, mnoho lidí, ale ještě s tím to není spokojeno. A Eh, zpravodajka také se zmiňovala kriticky o, této, o tomto usnesení. Toto usnesení ještě musí být tedy chápano seriózněji eh, v Srbsku. Bosna a Hercegovina musí definovat svou vlastní dynamiku, jak se bude řídit eh, na další cestě k EU. Pokrok není dostatečně rychlý, je to takový nekonečný příběh, pořád opakujeme stejné otázky. Stávající ústavní rámec je podle bosenských politiků nedostatečný a byl už využit do nejvyšší možnou měrou. Je třeba přijít do další fáze. Bosna a Hercegovina potřebuje eh, pokračovat eh, jako Eh, dezintegrovaná, jiní zase i zase tvrdí, že by měla se posílit tím, že se oddělí od Srbska, ovšem nic z toho není, eh, není eh, života schopné, protože to vše by ohrozilo bosenskou ekonomiku. Zahraniční investoři by totiž nebyli ochotni do takovéto země investovat a hospodářství by nemělo prospěch z takovéhoto přesvědčení či takových kroků. Proto jsem přesvědčen, že my jako evropské instituce a Evropský parlament bychom měli poskytovat jiný eh, postoj k věci. Měli bychom povzbuzovat k novým, pozitivním, závazným, integrativním postupům, které budou Bosnu připravovat na další fázi Eh, pohybu na cestě k EU. Ale ta dynamika eh, započatá není dostatečně rychlá. Vidíme, že Bosna zaostává za ostatní balkánskými zeměmi. To není vinou občanů. Třeba, že eh, oni si zvolili své politické představitele, kteří v tomto volebním období ukázali, že nejsou schopni čelit výzvám, s nimiž se musí tato země vypořádat na své cestě do Evropské unie. Pár slov o případu Jakuba Finciho. Bohužel není dost politické vůle k implementaci rozhodnutí Štrasburského soudu. Budeme muset uspořádat eh, nové volby v Bosně, aby tam byl nový eh, prezident Jste přesvědčeni, že Bosna bude mít eh, jasné datum, kdy může vstoupit eh, v EU, pokud neumožní všem občanům, aby se účastnili voleb a aby eh, se stali kandidáty při těchto volbách? Já si myslím, že je neodpustitelné zpomalit. My bychom naopak měli um, tlačit na změnu volebního zákona, tak abychom posílili práva menšin. Budeme čekat další čtyři roky na to, aby eh, Bosna mohla dostat datum na přijetí do EU. To si myslím, že je poselství, které třeba sdělit. Um, už nebudu hovořit o vízovém režimu, o tom bylo řečeno hodně, ale je třeba, abychom posílili naše úsilí zaměřené na Bosnu a její reformy. Předložíme několik pozměňovacích návrhů, kterými můžeme ještě vylepšit zprávu a já jsem přesvědčen, že tato zpráva může následně pozitivně ovlivnit situaci v Bosně. Předsedající, ještě tu jsou tři řečníci a pan Rel, který je e, ředitelem e, Digi Enlargement a pak ještě paní Páka, ještě další téma nás čeká. Takže musím sledovat hodinky. Prosím pana Poselta, pak pana Svobodu, pak pana Predu a následovat bude pan Mirel a paní Pak. Ja, vielen Dank, Herr ano, děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je vynikající. Jak od paní zpravodajky vlastně nemůžeme nic jiného očekávat. To vyplynulo z diskuze, ale na některé body musím zareagovat. Eh, týká se to obou úřadů eh, nejvyššího eh, zástupce a já to nechci nějak spochybňovat. Jedna z silných stránek této zprávy je, že vysílá jasný signál, že je třeba posílit vysokého zástupce v obou funkcích, že obě funkce budou nutné ještě delší dobu a že tato osoba si zasluhuje mnohem větší podporu z naší strany. Máme tam skvělého člověka. Mám pocit, že ze strany evropských institucí má příliš málo podpory, proto vítám v návrhu také jeden odstavec nebo jeden bod, v němž vyjadřujeme kritiku vůči našim institucím a říkáme, že by měli projevit větší odpovědnost a lepší vedení. Myslím, že tak můžeme zareagovat na pochybnosti kolegyně Kopa, která tu už není. Domnívám se, že je správné, když se vyjadřujeme kriticky a jasně na adresu politicky odpovědných osob v dané zemi, ale to je možné jenom, když přistupujeme kriticky a jasně i k mezinárodnímu společenství, které nese odpovědnost za současnou mizenou situaci. Proč se tam nic nehýbe? Protože ta ústava z Daytonu eh, je chybnou konstrukcí a tato země není schopna svými vlastními silami překonat tuto chybnou konstrukci. Eh, když budeme dále útočit na osoby, které tam jsou zodpovědné, že to musí změnit, tak to bude nekonečný příběh nich. My se musíme aktivně podílet a případ Fici a další. Musíme usilovat o občanskou společnost. Všichni víme, že bez určité etnické eh, komponenty ve struktuře ústavy to nepůjde. Bosně a Hercegovině se to podaří, jenom když tam bude posílena občanská společnost. Jsem absolutně pro posílení, ale je to současně stát tří eh, rovnoprávných eh, národů, a to tak ještě není eh, bosenských muslimů, Chorvatů a Srbů. Chorvaty nemyslím, jeno, nemyslím jenom ty z Hercegoviny, ale zejména ty centrální Bosny, kteří trpěli a odborně přistupovat k tomuto věcnému problému. To bude vlastně naším úkolem nadcházejících let. Pokud se nám to nepodaří, tak ani za deset nebo za patnáct let tady eh, eh, se nepohneme dál a budeme si stěžovat, že nedošlo k, eh, k reformám. Děkuji. Pan Svoboda má slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě zpráva kolegyně pak je jako vždy dobrá, plná poznatků. Nechci vyzdvihovat ty body, s nimiž souhlasím, možná několik málo bodů, které bych akcentoval jinak, ale přesto začnu s tím souhlasem. Úplně nerozumím, proč Steinberg a Mort Martinez teď před volbami začínají eh, opakovat něco, čeho se nám nepodařilo. Přejím hodně eh, štěstí, ale ty eh, je rozhodnutí, které může být rychle, co se týče etnické příslušnosti, případ Vinči a další. Slyšel jsem, že Republika Srbska je více uh, eh, ochotena uh, udělat, co se týče volby prezidenta, ale potřebujeme určitý pokrok a ten musíme hned realizovat a eh, musíme jít příkladem eh, a chopit se těch věcí a to je, se hned tak neděje. To je ten problém, který tu vidím. Eh, vysoký zástupce. Druhá otázka. Eh, já si myslím, že je to trochu přehnané, skvělá podpora. Eh, moc výsledku to nepřináší. Existuje již celá léta, celá léta moc nezmůže. Celá pompa je k ničemu, když to nechtějí lidé. Dobře, musím to akceptovat, ale speciální zástupce Evropské unie. Tato instituce to není vůbec jmenována, ale to je pro mě ústřední, protože mým naším eh, partnerem pro jednání je tedy ten speciální zástupce EU. Eh, kolegyně pak eh, asi na to nechce zareagovat, ale je tu ta velká otázka paní Ashton. E, e, e, řekneme raději, že by měl speciální zástupce zůstat tedy s tím vysokým zástupcem anebo s hlavami delegací. To je otázka, kterou si musíme položit a kterou musíme rozhodnout, ale alespoň tato instituta EU Special Representative, když už tedy hovoříme o vysokém zástupci a místo předsedovi volby, eh, tak se k tomu musíme jasně vyjadřit a aby nevzniklo nedorozumění. Já si myslím stejně jako eh, kolega Poslt a Doris eh, pak, že tam máme velice dobrého zástupce a pro mě je to primárně ne proto, že je to Rakuša, nebo vůbec ne proto, ale protože je dobrý. Primárně mi jde o to, abychom eh, sledovali toho speciálního zástupce EU. Ještě dvě připomínky, kolego poslete, když teď začneme odsud eh, nově eh, pořádat eh, Bosnu a Hercegovinu, i když je to pochopitelné, potom tam nevytvoříme dobré předpoklady pro řešení v zemi samé. Musíme pracovat s oběma entitami, které tam jsou a dbát na to, aby Chorvati získali příslušná práva poslední otázka. Moc nesouhlasím se šestkou a sedmičkou, zejména se sedmičkou. Není to jenom Republika Srbská. E, e, nemám žádné preference, ale nejenom Republika Srbská. Jsou ještě další, e, kteří nejsou zrovna vstřícní. Kdybychom v sedmičce řekli, že vyzýváme všechny, že aby dodržovali mírovou dohodu z Daytonu, respektive pozměnili tak, aby vznikl funkce schopný stát, pak bych byl spokojen, ale eh, nemusíme uvádět někoho, kdo hrozí referendem eh, nebo eh, kdo říká, že Dayton má zmizet. V odstavci 7 bych chtěl vyslat jasný signál všem. Zajistěte šanci v transformované, zlepšené formě, aby se zemi v nadcházejících letech vedlo lépe. Děkuji, pan Preda, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit și eu pe doamna Pac. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát paní Pak a mám dvě otázky. Budu stručný. Nejprve chci pozdravit Eh, vyzdvihnout eh, skutečnost, že bod 12 zprávy eh, byl koncipován velice transparentním způsobem a jasným způsobem. Zabývá se nutnou změnou ústavy a je to bod naprosto jasný. Jak to také řekli ostatní, uznávání Evropské umluvy o lidských právech je nakonec průkaznou, průkazným důkazem eh, eh, viability průchodnosti struktur. Eh, bylo řečeno, paní pak se ptala, co to vlastně je eh, a ustavení eh, ústavy a další kroky je vlastně překonáním eh, určitých etnických problematických, z etnického hlediska problematických období. A Štrasburský soud v tomto směru se sehrál důležitou roli. A pak je tady ještě jedna věc. Myslel jsem si, že to je výmysl médií. Jedná se o určitou prozbu či žádost žádost, kterou sformuloval premiér Republiky Srbska. V podstatě šlo o to bojkotovat média a myšlenka, že to eh, vzešlo z hlavy premiéra. No já myslel, že to je nějaký apríl. Zdálo se mi to naprosto nepřípustné. Domnívám se, že je třeba se zmínit eh, o významu toho, aby veřejné instituce informovaly občany. Předložím k tomu pozměňovací návrh. Teď zástupce DG rozšíření, který si vezme slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní Pack za skvělou zprávu. Plně sdílím stanovisko paní Pak ohledně eh, situace v Bosně-Hercegovině je pravdou, že v minulém měsíci ta situace šla e, dolů, reformy postupují velice pomalu a hospodářská krize to celé ještě komplikuje. Rok 2010 je zároveň volebním rokem, takže to bude ještě obtížnější. A ještě několik týdnů e, zaznamenáváme určité e, projevy, určité Eh, takové zápalné formulace, řekl bych, eh, které to ještě všechno komplikují brzy poté, co se ujali úřadu, tak jak vysoká představitelka Ashton, tak komisař Füle zemi navštívili, aby eh, prokázali eh, vlastně eh, ten závazek vůči zemi a zároveň proto, aby dis, pro, mluvili k představitelům země a řekli jim, že je třeba pracovat tvrdě na tom, aby se Bosna Hercegovina opravdu přiblížila k Unii v nadcházejícím roku, či dvou. Abychom dosáhli tohoto našeho společného cíle, musí bosenští představitelé přicházet z výsledky a bohužel zatím toho moc nebylo. Musí se dostavit ústavní změny. Velice eh, závažný posun v tomto směru byl zaznamenán naposled v, eh, na podzim loňského roku. Tady asi nebudu souhlasit s paní Pak, protože Evropská unie a Spojené státy za švédského předsednictví eh, s radou a komisí učinili velmi vážný pokus položit na stůl to, co bych nazval minimální balíček změn ústavy. Nebylo to úplně všechno, ale určitě by to pomohlo k tomu, aby stát byl trochu funkčnější a za druhé, a to je důležitá věc, a paní Pek a více řečníků se o tom dnes odpoledne zmínilo, takováto změna ústavy by vlastně tuto ústavu sladila s eh, Evropskou úmluvou o lidských právech. A po judikátu v prosinci, po rozhodnutí v prosinci je to ještě závažnější. Bohužel se to nepodařilo, bylo do toho hodně investováno. Teď je tady více obcí na stole, orgány eh, státní eh, moci eh, se toho musí ujmout a doufejme, že ještě před volbami bude ústava novelizována. Premiér zahájil před několika týdny realizaci akčního plánu. Doufejme, že se mu bude dařit. Mnohem méně optimističtí jsme právě v těchto dnech, protože už teď dochází k průtahům a ke spožděním a zdá se, že tady chybí politická vůle. A bylo by to úplně poprvé, eh, co země, která chce eh, přistoupit k Unii, bude vlastně konat eh, druhé volby, aniž by někteří z jejich občanů eh, mohli být tedy eh, zvoleni. Eh, a to znamená, a to i do parlamentu, i teda do mm, funkce prezidenta. To znamená, že v těchto dvou otázkách tato země vlastně neplní předepsané kritéria. A paní vysoká představitelka má tedy v tomto směru naprostou pravdu, když tlačí zemi Eh, eh, k eh, uskutečnění konkrétních kroků. Pak je tady ještě zákon o sčítání obyvatelstva, ten nebyl naplněn, je třeba, aby byl přijmut a doufejme, že se věci podaří. Pokračujeme s naš, v našem běžném pravidelném dialogu s orgány prostě teď tady eh, běží ta mašinérie SAE, eh, ten ta dohoda byla již ratifikována nějakými 20 zeměmi, ale teď musí země přicházet s výsledky. V červnu letošního roku musí být e, založeny e, ty základní orgány, pak jsou tady další závazky a odpovědnost. My máme tady určité nástroje, které používáme E, v jiných zemích regionu e, tam vidíme určitý pokrok, ale bohužel ten pokrok je minimální v Bosně Hercegovině. E, jedinou výjimkou je otázka víz, liberalizace víz. V posledních měsících jsme tam zaznamenali určitý pokrok. Říkáme si tak, proč je tomu, ale prostě političtí lídři nechtějí vypadat jako lidé, kteří nedělají vše pro své občany. Každopádně toto je pozitivní. Ukazuje se, že politické schody lze dosáhnout a také se ukáže, ukazuje, že když je jí dosaženo, tak přicházejí hmatatelné výsledky. Na základě E, připomínek, které jsme dostali od jednotlivých orgánů, tak své hodnocení teď ukončujeme a jsem přesvědčen, že velmi brzy e, v tomto směru budeme moct přijít s návrhem. Ale ještě k otázce liberalizace víz budu hovořit jednoznačně. Je to klíčové téma, je to velmi důležité, je to zásadní, aby e, víza byla pro občany Hercegoviny, Bosny Hercegoviny liberalizována. Ale je to také závažné téma pro členské státy. Cesto cestovní mapy pro liberalizaci víz všech, pro všechny země v regionu stejné. Postupujeme podle stejné metodologie, podle stejného postupu. A já bych tady chtěl se otevřeně dnes večer říci, že komise nemůže být kritizována za to, co se zemi nepodařilo dosáhnout v loňském roce, kdy ostatní tři státy, které dostali bezvízový režim, byly úspěšné. Bosna, Hercegovina by mohla dnes být Eh, zemí bez eh, víz, kdyby orgány fungovaly a pracovaly dobře. Takže my nemůžeme být obvinováni za to, co jsme neudělali. My se opravdu maximálně snažíme o to, abychom dosáhli cílů, eh, které tedy mm, znamenají liberalizaci víc, Ale čas již uběhl. Podobně jako paní Peck, i my litujeme velice velice nízký počet eh, eh, těch eh, činů, hrůzných válečných činů, které by byly perzekovány, které by byly vyšetřovány, včetně e, vlastně násilí na ženách a tak dále. Tady ale nedošlo e, k přijetí celé řady nutných zákonů a prováděcích e, předpisů. My podporujeme reformu justice, ale teď už chceme, aby bylo zhodnocena ta reforma dřív, než se zavážeme k tomu, abychom v roce 2011 použili používali dále peněz daňových poplatníků, kde e, v zemi, kde prostě nevidíme v tuto chvíli jasnou vůli e, po e, těchto změnách. Také vidím význam práce s občanskou společností, s naší podporou byl zahájen v loňském roce takový program podané ruky, která outreach program, která, eh, který znamená spolupráce s nevládními organizacemi, eh, pojování orgánů státní moci s těmito organizacemi. Je jich tam určitý počet těch nových, pak je tady eh, takzvaná iniciativa RECON, která vlastně znamená, že v Srbsku i v Bosně Hercegovině jsou síly, které chtějí překonat dědictví minulosti a posunout se dále také bych souhlasil s panem Kukanem v tom smyslu, že nezávislé sdělovací prostředky je téma, které by mělo být do e, zprávy zahrnuto. Jsou tady další věci zmíněné jinými řečníky, bohužel nemám čas se jim věnovat, ale musím říct, že s většinou toho, co bylo řečeno, souhlasím. A v závěru bych chtěl také říct, že souhlasím s paní Pak v tom smyslu, že systém dvou škol pod jednou střechou je něco nepřijatelného. To připravuje generace, které v lepším případě budou jedna druhou ignorovat a v horším budou vnímat jedna druhou jako nepřátele. Já už sám e, o tomto e, hovořil s některými představiteli e, a bylo mi řečeno, že o zemi nic nevím a že to je otázka identity. Takže s touto poslední poznámkou poznámkou e, teď e, skončím. Toto téma samozřejmě, že vzdělávání a kultura jsou prioritami, které chceme i finanční pomocí podporovat, ale jak řekla paní Pak, s 13 různými ministerstvy e, či ministry školství není snadné se posunout ku předu. Program Tampus roz, se rozjel, Erasmus má trochu více problémů s důvodů, které jsem zmínil. Nebyl tady žádný národní kontaktní orgán eh, už se to trošičku sbírá, ale hodně práce ještě před námi je. Myslím, že je velmi důležité, abychom všichni společně tlačili i nadále na odpovědné vládnutí, odpovědné vládní, státní představitele, odpovědné vedení, tak aby tady byly hmatatelné e, důkazy e, pro e, občanskou veřejnost, že tady jsou možnosti, to liberalizace víc bude důležitým krokem a myslím, že i vaše zpráva v tomto směru bude důležitá důležitým příspěvkem ke sdělení vůči Bosně Hercegovině. Děkuji. Prosím, eh, všichni chceme ještě další mm, bod. Paní Pam, velice děkuji. Velice děkuji za navážu jenom některé věci, na které jsem zapomněla. Ta záležitost dělovacích prostředků, musíme se o tom zmínit, to mi uniklo. Eh, tam to problém je, e, neustále se útočí na jejich nezávislost, zejména v jedné části. Bez pochyby e, otázka, jako tomu hovořil e, kolega Vikin, že nedostatečně prezentujeme budoucnost Bosny a Hercegoviny v EU. Myslím, že to tak není. Pročtěte si to ještě jednou. Paní Kopa, která už tu není, chtěla bych říci, že mi nikdo nenaslouchá a nám parlamentu na Balkán zakáně, když říkáme pravdu, když jsme reální. Zdvořilost je jedna věc, ale jmenovat věci pravým jménem je jiná věc. Já si myslím, že nejsem nezdvořila, já prostě uh, uvádím eh, věci na pravou míru a pak nám budou rozumět. Když budete uh, naslouchat panu Dodika, tak budete vědět, že mu rozumějí pouze, když i věci pojmenovává. Děkuji za všechny podněty, zapracuji je paní Boskot. A ještě jednou, řekli jste, když bude jasná cestovní mapa, že pak budou moci pracovat. To není pravda, už dávno mají eh, cestovní mapu eh, plus dva, jak ukončit činnost vysokého zástupce. Eh, to se ale týká jich samotných. U cestovní mapy pro liberalizaci víz tady jde o eh, přínos pro občany. Co se týče té druhé otázky, tak by pozbyli trochu ze své moci, takže cestovní plány jsou na všechno. Dále otázka, co si myslím o návrhu předsednictva USA, ta madridská rezoluce. Nic si od toho neslibuju, prostě proto, že e, to předkládají krátce před uzavřením zvnější a nerespektují, co již bylo vytvořeno uvnitř. To je stejná chyba, e, kterou udělali pan Bilte ostatní v loňském roce. Vnesli tam něco zvnější na místo akceptování toho, co se tam již učinilo. Eh, je tu tedy dohoda, která leží na stole, ale nebyla realizována, ale ta odráží uvažování místních politiků. A když přijdu zevnější a budu tam implikovat své eh, představy, potom k ním budu přistupovat jako k protektorátu. Musíme postupovat opatrně. Eh, Dodik, ostatní, všechno, co jsem slyšela, nikdo neřekl, že eh, tu dohodu podepíše, tak se o to, myslím, nemusíme moc starat. A co se týče konference prvého šestý, tak to myslím, že ta je jenom na oko. Eh, pokud tam chcete jet, klidně můžete, ale nevím, eh, komu pomůže. Jistě, já si myslím, že udělování víz nebo uvolnění vízového režimu se má uskutečnit v létě. Jak se jmenoval kolega Mingarelli, když říkal, když eh, existuje cestovní mapa pro uvolnění vízového styku, tak eh, byly splněny podmínky, takže eh, to se musí samozřejmě splnit. To splnili jako v Albánii. Vysoký reprezentant EU, jednou jsem se o něm změnila, na, zmínila na konci, ale to neznamená, že eh, se nedívám na situaci jako ty, ale eh, já jsem nestála před otázkou, zda vy, eh, zástupce paní Ashton nahradí delegaci, nebo zda to zůstane, jak to je. Nemyslím si, že to patří do této zprávy, to je mimo, ale měli bychom se postarat o to, aby to bylo uvedeno v obou funkcích, to je správné. Co ještě zbývá? Milý pane Mireli, my jsme se již několikrát setkali na eh, konferencích, které byly asi důležitější než ta, co bude 1. června, ale přesto řekl jste putting on the table, ano. Mat- Tinos Bild v loňském roce, ano, něco předkládají, na místo, co by e, využili toho, co tam je. Tam je tvůrčí e, síla, tam e, se snažili něco vytvořit. Nevím, proč si pořád myslíme, že to dovedeme lépe. Děkuji těm, kteří říkají, že je nuté změnit ústavu, s tím souhlasím, ale o to usilujeme již celá léta. Dostat to do hlav lidí, ale my z vnějšku nemůžeme nemůžeme dát této zemi novou ústavu. Eh, eh, leda, že by bylo druhé setkání v Dejtnu. Eh, tam jsou neustále volby, zodpovědní politikové musí přijmout svou odpovědnost, musí sami pracovat na své ústavě, aby obstála. Poznamenala jsem si všechno a kde to zlepší tu zprávu, tak se o to zasadíme. Já děkuji. Nevím. Zda by náhodou země na tom nebyly lépe, kdybychom o nich méně mluvili. Já jsem chtěl říct, že tato situace vyvolává diskuzi a přeji si, aby byla v lepším eh, stavu tato země. A teď prosím paní Nielsen. Ale ještě předtím chci říci, že 13. dubna v poledne je lhůta pro předložení pozněvacích návrhů zprávy paní Pak. A teď předám slovo paní Kil Nielsen, aby nám začala prezentovat svoji, eh, svoje stanovisko, které doporučuje aby výbor pro občanské svobody nepřijímal dohodu readmisní s Pakistánem. Takže prosím, dávejte na to pozor. Já bych byl rád, eh, ještě na něco upozornit ke konci té prezentace, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte před sebou návrh stanoviska, v kterém doporučuji jménem našeho výboru, výboru LIBE, odmítnout tuto readmisní dohodu. Máte tam také vysvětlení tohoto stanoviska. Mé argumenty vycházejí z následujících dvou závěrů. Úplně poprvé, Evropský parlament má historickou příležitost hodnotit readmisní dohody, ovlivnit jejich obsah, a jde také o e, situaci lidských práv Pakistánu, která si vyžaduje hlubokou analýzu. Jak víte, 11 dohod o readmisi bylo v minulosti uzavřeno v Evropské unii, aniž by Evropský parlament mohl jejich obsah e, ovlivnit. Dosud žádné hodnocení ani jednoho z těchto 11 textů nebylo provedeno. Výsledky readmisí nejsou zveřejňovány ani sdělování Evropskému či národnímu Národnímu parlamentu. V důsledku toho Evropský parlament je vlastně jemu odebrána eh, jeho raison d'être, jeho důvod k životu a nemůže se podílet na vytváření legislativy. Eh, toto hodnocení mi připadá velice velice zásadní, eh, především v oblasti lidských práv, dřív než ještě budou uzavřeny nové readmisní dohody s třetími zeměmi. Evropská komise slíbila vyhodnocení těchto dohod, které již platí, již do konce roku 2009 a stále tady nic není. Takže se ve skutečnosti nacházíme v situaci, kterou bych eh, srovnala tak trošičku s situací kolem dohody SWIFT. Ehm, nejde až tolik o dohodu s Pakistánem konkrétně, kterou spochubňujeme. Jde o dohody, readmisní dohody obecně. Jak víte, jde o poprv, o první dohodu a na tom tedy e, vám toto zdůrazňuji, e, která je diskutována v parlamentu po vstupu v platnost e, Lisabonské smlouvy, která znamená, že Evropský parlament má zásadní roli, protože má možnost veta a chci říct, že Evropský parlament eh, také je kolegislativním spolu eh, tvůrcem legislativy eh, vedle komise a rady a eh, do, doporučují odmítnutí této readmisní dohody s Pakistánem dřív než eh, do té doby, než komise nepředloží výsledky šetření eh, aplikace minulých dohod. Jde také o záruky lidským právům. Na mé otázky v tomto směru nebyly dány odpovědi. Pak je tady dokument komise z roku 2005, který vysvětluje readmisní dohody a stanovuje každé rozhodnutí o vyhoštění musí respektovat eh, ženevskou úmluvu z roku 1951, protokol eh, z roku 67 a mezinárodní smlouvy jako Dublinská úmluva eh, z roku 90 a úmluvu a úmluvu o lidských právech. Nikdo nesmí být vyhoštěn z státu do, do, do státu, kde mu hrozí eh, výrazné nebezpečí ve smyslu odebrání svobody, Eh, mučení a uvěznění. Víme všichni, jak to vypadá v Pakistánu, kde dochází ke zmizením, kde jsou ženy znásilňovány, kde se konají nejrůznější hrůznosti a lidé bez, stop, bez důvodu jsou eh, tedy uvězňováni. Takže tady eh, vlastně jde o readmisní dohodu s zemí, která neposkytuje žádné záruky. Ostatně ani ta dohoda je neobsahuje neobsahu obsahuje. Na tuto naší interpelaci eh, nám Evropská komise eh, sdělila, že je to na členských státech, aby se ujistili v tom smyslu, že tyto, eh, tyto záležitosti si ověří a prošetří. Takže odpovědnost je tady házena na bedra členských státech, států. Podle článku 111 Eh, Lisabonské smlouvy je komise strážkyní eh, eh, smlouvy a musí dbát na její správné implementaci. Takže readmisní dohody jako tato s Pakistánem a dodržování základních svobod patří k povinnostem, k odpovědnosti Evropské komise. Rada říká, že neodpovídá za, za zprávu této readmisní dohody či readmisních dohod obecně. To je zajímavé, protože právě kompetentní orgány členských států rozhodují o e, vyhoštění e, e, přistěhovalců. Mohu vám tedy připomenout, že v roce 2004 obdobná dohoda na Sri Lance, eh, se Sri Lankou vstoupila eh, v platnost přes zásadní pochybení. Tady nikdy nebyla tato dohoda pozastavena ve své platnosti. E, v případě Tamilů i Evropský soud došel k závěru, že je zacházení s nimi v rozporu s Evropskou e, úmluvou o lidských právech. A já si také kladu otázku, jak to bude s Afgánci, které, kteří jsou e, tedy vyhošťováni evropskými státy směrem do Pakistánu. Jak zajistíme, Eh, že je s nimi dobře zacházeno eh, za přijatelných eh, podmínek, protože tady vzniká dominový efekt. My podepíšeme dohodu o readmisi s Pakistánem, následně Pakistán podepíše bilaterální dohodu s Afganistánem a tam už nebudeme znát ani obsah, ani podmínky plnění. Vzpomeňte si, jak 23. března zde jsem položila tuto otázku Evropské komisi a odpověď jsem nedostala žádnou. Takže závěrem bych chtěla ještě říct, eh, že tady je přijaté usnesení z roku 2003, usnesení Evropského parlamentu, které vyzývá, aby členské státy okamžitě modifikovaly pravidla eh, těchto vyhoštění, která se často dějí v rozporu s lidskou důstojností a dodržováním práv. A závěrem bych chtěla velmi stručně odpovědět kolegům, kteří vystoupili v první diskuzi eh, k tomuto návrhu stanoviska a uznali, že tady jsou velké problémy v eh, oblasti lidských práv. Nicméně někteří z nich Eh, plédovali za tuto readmisní dohodu. Bylo řečeno, že tady údajně došlo k nějakým zlepšením v Pakistánu, aniž by nějaké hmatatelné důkazy byly přineseny. Takže já se ptám, jaká zlepšení. Také se nám eh, tady tvrdí, že eh, lidská práva jsou problematická, nicméně, že Pakistán je partnerskou zemí v boji proti terorismu a proto tedy musíme tyto věci řešit určitým způsobem chci ještě říct, že eh, zvědná služba Pakistánu vždy podporovala Taliban a velice eh, značnou váhu odpovědnosti v dramatu mezi eh, v Afganistánu nese na svých bedrech. Děkuji. Děkuji, pan Preda, pan, pak pan Jemek. Děkuji, pane předsedající. Tři poznámky k doporučení paní Nilsen. Za prvé sdílím ty obavy paní kolegyně ohledně nestabilní situace v Pakistánu a ohledně e, dodržování lidských práv a e, vzhledem k tomu, co tady vlastně na západě Pakistánu se v pondělí odpoledne přihodilo, tak to je další důvod e, k tomu si myslet, že tady je prostě určitá Eh, že jsou tady určitá slabá místa v té bezpečnosti. Chci říct, že v takovýchto eh, podmínkách je lepší mít jasný, daný, dobře ustavený rámec eh, v té oblasti readmise, než se uvádět do rizika toho, že každý členský stát postupně si tady na, mimo rámec Evropské unie bude improvizovaně řešit věci podle článku 16 dohody, bude Evropská unie e, zastoupena ve smíšeném výboru e, k této dohody, což jí umožní také dozorovat ty e, jednotlivé podmínky. Takže bude tam mít jasnou roli. A za druhé, co se týče afgánských uprchlíků, tak tady by to znamenalo, dejme tomu, z jednoho pohledu na věc eh, vytlačit Afgánce bez jakékoliv eh, záruky do eh, určitého nebezpečí. Já chci připomenout, že od roku 2005 je tady 3,5 milionů Afgánců, kteří byli navráceni zpátky do země. Ve většině případů, v velké většině případů se jednalo o dobrovolný návrat pod dozorem eh, vysokého představitele pro uprchlíky OSN a vysoký komisariát OSN pro uprchlíky byl přítomen na místě a tyto věci sledoval trval. Takže zase v tomto kontextu by účast Unie byla účinná a dobrá. Za třetí souhlasím s paní Kiel Nielsen v tom smyslu, že tady je málo informací o implementaci readmisních dohod při e, jímaných Evropskou unii a souhlasím s tím, že je tady zapotřebí hloubkové studie k této otázce. Ale to není argument pro to, abychom tuto dohodu odmítli. Je to prostě obecné konstatování eh, v tom smyslu, že by bylo velice užitečné mít údaje k dispozici v této oblasti. To není argument proti uzavření této konkrétní readmisní dohody. A s tím teda bych ukončil své vystoupení. Děkuji. Pan Vigenin? Jenom stručně už nemáme čas. Obecně eh, souhlasím s tím, co říkala paní Kilnielsen, vykonala velký kus práce na tomto stanovisku. Musíme připustit, že jsou určité země, kde situace s lidskými právy eh, není lepší než v Pakistánu a jak jste se zmínila, už tam mají readmisní dohody s EU. Proto Potřebujeme tedy hodnotit eh, uplatňování readmisních eh, dohod. A protože poprvé máme příležitost využít naši nové pravomoci, není to jen kvůli tomu, že teď máme větší pravomoce, ale máme skutečnou příležitost požádat o takovéto hodnocení a upozornit na tato témata, mm, eh, protože vyžadáte odůvodnění ve vaší v našem stanovisku ohledně dalšího postupu, eh, myslíte si, že můžeme možná nežádat eh, Libe, aby eh, hlasovalo proti, ale aby odložilo jen hlasování, než o tom budou diskutovat. Mohli bychom tedy počkat na skutečné hodnocení dopadu takovéto dohody a uvidíme, co nám řekne komise, jak, nám chce, eh, jak nás chce ujistit, že budou brát eh, v potaz i otázku lidských práv a eh, práva osob, kterých se týká tato readmisní dohoda. Pokud by nebylo možné takto odložit hlasování, tak bychom přijali takovéto doporučení za náš výbor, protože jak já to vidím, výbor Libe opravdu diskutuje o takovéto možnosti. Děkuji. Děkuji. Pan Hein Maria ze Zdegerlex je ještě přítomen? Nebo přeje si promluvit takto? Já jsem Polo Dušakevič. Pan Henok nemohl přijít. Já jsem z DG Relax. Eh, slyšel jsem celou řadu eh, témat. Já bych chtěla využít příležitosti, abych odpověděl na některé z těchto poznámek. My tu máme problém s tlumočníky, říká pan předsedající, protože už eh, pracují přes čas, jak vidíte. Já bych byl rád, abyste to prodiskutoval s paní Kill Nielsen a velice rád bych ukončil tuto schůzi. Můžete nám to i napsat. Řečník. Dva body. Tak velice stručně, říká pan předsedající. Jen dva body. Děkuji, pane předsedající. Za prvé, hodnocení uplatňování radmyslní dohod a za druhé ochrana lidských práv. Eh, za prvé tedy, jaké je datum a jaké je hodnocení uplatňování těchto dohod. Toto hodnocení se odehrává a my toto řídíme. Nicméně ta lhůta je rok 2010, nikoli 2009, je to oznámeno ve stavolovském programu. Tato lhůta bude respektována. Nicméně, a tím se dostávám k druhému bodu, a to je ochrana lidských práv chci opětovně zdůraznit a na to už jsem se snažil posledně upozornit, že readmisní dohoda není aktem, jímž bychom opakovali práva, která už jsou sepsána někde jinde. Je tam klauzule, která jasně hovoří o zodpovědnosti plynoucí z vnitrostátního práva i z mezinárodních dohod a e, že e, touto dohodou se žádná z těch ze smluvních stran nezříká e, dosavadních povinností. Ať už se to týká AKI, EIO, EU o azylu a podobně. Předsedající, děkuji. Paní Kilnilsen. Zdá se mi, že Pakistán zatím nepřijal určitý počet těchto mezinárodních úmluv eh, o lidských právech, eh, eh, takže mě vůbec neuklidňujete chci ještě odpovědět tomu pánovi, který mě položil otázku, zda ještě můžeme počkat na výsledky zhodnocení. Pokud vím, tak by to mělo být hotovo do konce roku 2010, takže bychom ano, souhlasím, čekejme na to vyhodnocení, mně to připadá důležité, takže bychom měli vlastně znovu eh, jednat o tomto návrhu readmisní dohody poté, co budeme mít výsledky šetření. Ano. To nebyl jediný bod, který mi dělal starosti, ale byl to jeden z nich. Takže můžeme se k tomu poté vrátit. Souhlasím. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, tlumočníkům, říká laskavě pan předseda, ale ještě předtím dvě, tři poznámky. Budeme hlasovat, až toto stanovisko eh, tedy eh, bude na pořadu dne, pouze o posledním odstavci, který obsahuje doporučení. Pokud potřebujeme nějaké pozměňovací návrhy, tak pouze eh, k tomuto poslednímu odstavci, k tomuto takzvaně doporučení. Eh, Lhůta pro pozměňovací návrhy je pátek 9. dubna 12 hodin a ještě vám chci říci, že další zasedání výboru AFED bude 6. 20. 27. 28. dubna.